Possiamo allora cominciare i nostri lavori. Ave... Můžeme tedy zahájit práci. Ze všeho nejdříve vás upozorňuji, že vše bude přenášeno po internetu, o tom vás musím informovat. A desátý bod na pořadu jednání, naši dnešní nebo tedy včerejší schůze, který se týká institucionálních aspektů přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. To je velmi důležitá věc, protože výzva, která před námi stojí po přijetí Lisabonské smlouvy, zahrnuje především náš výbor. Je zde právní povinnost přistoupit eh, k úmluvě Rady Evropy, i když jsou zde různé problémy, které musíme vyřešit a které bychom chtěli vyřešit právě dnes eh, na tomto slyšení. Chtěli bychom k tomu přistoupit velmi jasně, abychom zabránili především tomu, aby nedocházelo k problémům v okamžiku, kdy dojde k ratifikaci úmluvy. Už jsme diskutovali jak v rámci našeho výboru, tak eh, ve výborech eh, Libe, který velmi sleduje naši práci, i v dalších výborech, které se k tomu vyjadřují. Máme materiály, o nichž nás bude informovat jak zpravodaj z výboru AFKO, kolega Charegui, tak i naše kolegyně z výboru Libe, Gal. Vítám také všechny odborníky, kteří zde zastupují národní instituce, evropské instituce a akademickou obec. Musím říci, že předseda parlamentu Nizozemska, pan van der Linden, bohužel nedorazí, protože bohužel se musí zúčastnit pohřbu ministra zahraničních věcí. Měli bychom tedy postupovat takto. Nejdříve bude představena práce Ramona Chareguiho, práce tedy našeho výboru. Musíme prosím dodržovat čas, protože jinak bychom si nemohli vyslechnout všichni, všechny. Takže prosím, nezlobte se, když vás prostě po 15 minutách přeruším. Potom bude následovat vystoupení Lindy Gall, to bude pouze pět minut eh, za výbor Libe a potom dáme slovo našim expertům. A Oni samozřejmě budou odpovídat i na otázky a reagovat na poznámky členů tohoto výboru. A teď bez dalších odkladů dávám slovo kolegu Charegvimu. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že se mi podaří dodržet eh, čas, který je mě vymezen. Na úvod bych eh, rád všem poděkoval za vaši přítomnost. Eh, myslím si, že to bude důležitý pracovní den a především zajímavý, protože zpráva o přistoupení, protože samo přistoupení Evropské unie na rámec politického a právního rozhodnutí v sobě zahrnuje velké technické problémy, technickou složitost. Nápad svolat toto slyšení s více než eh, desítkou expertů, kteří se v Evropské unii již velmi dlouho zabývají touto otázkou, reagoval právě na potřebu obohatit naši technickou diskuzi a také vyřešit eh, celou řadu neznámých a pochybností, které všichni máme v souvislosti s řadou aspektů, které sebou přistoupení nese. Mám informaci o tom, že včera, a jsem opravdu rád, že vás o to mohu informovat, Evropská komise přijala mandát, vyjednávací mandát pro přistoupení. Myslím, že to je velmi důležitá zpráva. Pravděpodobně budeme mít příležitost okamžitě zeptat se paní Redding, která vystoupí později, jaké jsou parametry tohoto mandátu. Protože od včerejška formálně začíná důležité období, kdyby se měl konkretizovat mandát a kdyby tedy Evropská unie měla skutečně přistoupit k Evropské úmluvě? Tento mandát musí být eh, schválen jednomyslně ze strany Evropské rady. Doufejme, že velmi rychle, že to bude brzy. Doufejme, že do měsíce, do dvou měsíců. Máme pocit, že pokud se neobjeví problémy, a upozorňuji vás, že problémy existují, protože některé země mohou předložit námitky, alespoň tedy pokud vím. Ale pokud se to všechno vyřeší, tak eh, Evropská rada bude moci přijmout rozhodnutí o vyjednávací mandátu jednomyslně v následujících měsících, doufám, že v následujících týdnech. A na tomto základě potom bude zahájeno jednání. Jak bude toto jednání probíhat? To je tak trochu cíl našeho dnešního slyšení. Na úvod, a pokud dovolíte, abych tak trochu usoustavnil ty naše velké neznámé. První problém se týká vyjednávacích subjektů. Takže podívejme se na tuto první část. Říkám to proto, abychom potom postupně v jednotlivých pohovorech se experty řešili celou řadu jiných témat. Celou řadu témat, jak Kinga Gal, moje kolegyně, představí ve jménu jiných eh, výborů, tedy výboru Libe, je zde také výbor AFET, eh, který už také vydal své stanovisko, výbor pro lidská práva a tak dále. A všichni tito zástupci budou představovat své úvahy. Takže první velký bod, eh, vyjednávací subjekty, kdo bude jednat jménem Unie, kdo bude jednat za úmluvu. Je to všech 47 eh, členů Rady Evropy, kteří se účastní tohoto jednání, anebo by měli tedy poskytnout svůj souhlas. Přistoupení Evropské unie se vyjednává jako přistoupení jednoho dalšího státu k úmluvě, ale v tomto případě jak respektovat jedinečnost toho, co je Evropská unie, protože to není další stát. Je to prostě stát složený z celé řady dalších států obsahy toho přistoupení jako takového. Objevily se zprávy jiných výborů a opakuje se tam několikrát to, že všechny protokoly a úmluva jako celek by měly být tedy předmětem přistoupení, ale ne všechny členské státy Evropské unie podepsaly všechny protokoly úmluvy. A společné minimum tohoto přistoupení se týká pouze dvou protokolů, pokud vím. Takže jaké limity stanovit, eh, nebo jaké limity znamená pro toto jednání, že ústavní mandát eh, smlouvy říká, že by se neměla žádným způsobem narušit předcházející právní pozice těchto států. Je žádoucí, aby Evropská unie přistoupila k většímu počtu úmluv a jakým způsobem je to možno udělat, aniž bychom narušili neutralitu, kterou předepisuje smlouva. Je zde také debata, která byla zahájena v AFETu velmi nedávno ohledně některých pozměňovacích návrhů, které myslím, že byly schváleny a které navrhují, aby se Evropská unie přidala k celé řadě orgánů, které vyplývají z této úmluvy, souvisejí s ní, ale nejsou úmluva sama. Například všechny orgány, které spadají pod komisaře pro lidská práva, eh, výbor pro mučení a tak dále. To jsou orgány, které nejsou součástí úmluvy, přímo součástí úmluvy, ale fungují pod eh, její záštitou. Měla by Evropská unie přistoupit ke všem těmto orgánům, jak eh, o tom hovoří jeden pozměňovací návrh výboru AFET, jaké jsou administrativní a technické aspekty přistoupení, i to bychom měli vyřešit. Víte, že například eh, přínos eh, Unie do rozpočtu rady je na základě HDP, ale toto bychom nemohli uplatňovat na Evropskou unii, toto pravidlo, protože i členské státy už to dělají. Takže všechny tyto otázky mohou být předmětem diskuze. Jak zde volíme soudce? Vzhledem k tomu, že celá řada řízení by mohla se například eh, dostat <clears throat> do mohla začít řešit například eh, předběžné slyšení, které používáme když volíme komisaře. Evropský parlament by měl naopak využít článek 255 smlouvy o fungování Evropské unie. Možná také toto by měla být otázka, která by měla být předmětem naší debaty. Kdo by měl zastupovat Evropskou unii ve výboru ministru? To je další otázka, kterou bychom si mohli položit. Jak zaručíme, že členské státy Evropské unie nebudou žalovat eh, jeden druhého před Štrasburským soudem, protože to by podle mě v souvislosti s článkem 344 smlouvy o fungování Evropské unie mělo být jasně stanoveno. Tento článek vyžaduje používání arbitrážních mechanismů, které předcházejí podání žaloby před Štrasburským soudem. Jak bychom měli omezit přístup ke Štrasburskému soudu? Měli bychom stanovit například eh, určité předchozí kroky, předběžné kroky, jak postupovat, eh, jak se obracet na soudy a další instance, buď tedy členských států nebo Evropské unie. Když se podíváme na to, že když je podána žaloba pro porušení lidských práv, tak komu to přidělíme? Členskému státu nebo Evropské unii? Jak vždycky zaručit eh, pozici, kdy Evropská unie nebo zainteresovaný stát budou společně žalováni, když bude předložena stížnost na jednoho z nich? Jaké jsou vztahy mezi Evropským soudem a soudním dvorem? Měl by se formalizovat nějaký protokol mezi oběma institucemi? Jak eh, se k tomu staví v současné době Evropský soudní dvůr? Je to celá řada otázek, dámy a pánové, které jsem chtěl jenom načrtnout, abych eh, uvedl, jaký technický charakter by mělo mít toto slyšení. Eh, děkuji panu Wolframovi za jejich pomoc při pořádání tohoto slyšení a děkuji vám všem za vaši přítomnost. Děkuji, pane Charegui, i za to, že jste byl velmi stručný. Ušetřili jsme pět minut, což je skvělé. A teď dávám slovo zpravodajce z výboru Libe Kinge, Kinze Gal. Děkuji. Jsem velmi ráda, že se můžeme zúčastnit eh, dnešního slyšení, takže vám děkuji za pozvánku. My jsme vedli na výboru pro občanské svobody vnitro a spravedlnost velmi zajímavé debaty a během obou těchto debat se neustále objevovala stejná otázka, co to přináší občanům, jaká je přidaná hodnota. A já si myslím, že je velmi důležité se zabývat odpověďmi na tuto otázku, kdykoliv hovoříme o přistoupení Evropské unie k umluvě. Myslím, že je to samozřejmě velmi důležitý krok. Teď máme díky Lisabonské smlouvě závaznou chartu základních práv a slíbili jsme, nebo zavázali jsme se, že přistoupíme k umluvě o lidských právech. My velmi vítáme také to, že protokol číslo 14 umluvy byl ratifikován, což znamená, že cesta je vytyčena a je možné přistoupit k umluvě. Víme, že všechny členské státy Evropské unie již ratifikovaly tuto část umluvy co je ale nového a o čem se již eh, hovoří, nebo co se plánuje již eh, deset let, je přistoupení Evropské unie jako právního subjektu. A to je velmi zajímavé, protože jde o to, jak tento nový právní subjekt může vlastně k umluvě přistoupit. Všichni si uvědomujeme že to má obrovskou právní důležitost pro oblast lidských práv. A já osobně si myslím, že se tím vnáší nová dynamika do oblasti lidských práv. Ale co se týče evropských občanů, a to chci zdůraznit, a o to bych vás chtěla požádat, abyste vždy eh, našim občanům eh, říkali, že to posílí konsistentnost našeho systému lidských práv v Evropě. Nabízíme tedy občanům nové mechanismy posílení jejich práv. Samozřejmě je potřeba vyjasnit, jak to bude v praxi fungovat. Očekávání jsou různá, panují na to různé názory na fungování a my jsme už včera na našem zasedání říkali, že bude potřeba, aby komise a samozřejmě členské státy šířily informace o tom, jak přestoupení k umluvě ovlivní život občanů a jak ho budou, tohoto nástroje budou moci využívat ve svém každodenním životě. Jinak eh, budeme vytvářet zbytečně vysoká očekávání. Já také doufám, že přistoupení povede k vytvoření koncesetního systému judikatury v oblasti lidských práv. Ale tady budeme muset eh, podpořit velmi dobrou spolupráci mezi vnitrostátními soudy, Evropským soudem pro lidská práva a Evropským soudním dvorem. Nechci teď odkazovat na všechny právní, technické aspekty přistoupení. Chtěla bych ale zdůraznit, že během jednání je, bude velmi důležité, aby všechny ty právní a institucionální záležitosti byly patřičným způsobem vyřešeny a měli bychom se snažit o nalezení dobrých odpovědí, abychom zamezili chaosu a abychom neohrozili v žádném případě přistoupení. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je ta, že tyto právní a institucionální problémy by rozhodně neměly celý proces pomalit. A jak se na našem výboru vždy zhodneme, Toto přestoupení se nedotýká pouze evropských institucí, ale především občanů. A my bychom tedy chtěli, aby Evropský parlament byl konzultován, aby se účastnil vyjednávacího procesu a to ve všech jeho fázích. A na závěr bych chtěla říci, že je potřeba mít dostatečné informace o tom, jak budeme moci tyto mechanizmy v budoucnosti využívat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Gal. A teď zahajujeme vlastní slyšení. Kdybych měl velmi stručně zhrnout jednotlivá vystoupení, která zde byla přednesena, řekl bych technické, podmínky přistoupení, dopady přistoupení a vztahy mezi existujícími institucemi. A teď má slovo Jose Antonio Pastor Ridruejo, který je emeritním profesorem Madridské univerzity Komplutence. Prosím. Mikro. Mikro. C'è un tasto, no? je pro mě velkou ctí zúčastnit se slyšení tohoto parlamentu, které je věnováno otázce přistoupení Evropské unie k úmluvě z roku 1950. Děkuji předsedovi tohoto výboru za pozvání a blahopřeji zpravodaji mému krajanovi Ramonu Charegvimu k návrhu usnesení, který máme v rukou. Leitmotivem mých slov by mohlo být následující. Dlouhá pouť Evropské unie směrem k právní jistotě při ochraně základních práv, protože pokud až do roku 1970 soudní dvůr, když měl zajistit tuto ochranu, nevěděl, jak na to. Ale od této chvíle vysoká jurisdikce v Lucemburku zahájila judikaturní okruh, který vedl ke stanovení určitých kritérií v tomto smyslu. Jedná se o kritéria a parametry, parametry které smlouva z Maastrichtu, Maastrichtská smlouva z roku 1992, takzvaná smlouva o Unii, potvrdila, že se jedná o obecné principy práva společenství, tak jak jsou eh, integrovány do obecných principů právních řádů jednotlivých eh, členských států a jak jsou také inspirovány právními mezinárodními nástroji členských států, které podepsali Evropskou umluvu z roku 1950. Nicméně vládl zde takový pocit, eh, který byl, že společenství nedosáhla potřebné úrovně právní jistoty v tak důležitém a citlivém bodě, jako je ochrana základních práv. Byl to deficit, eh, který se týkal nejen seznamu práv a svobod, které by se měly chránit, ale také se to týkalo jejich definování a jejich přesného e, rozsahu. Hovořilo se o pretoriánské ochraně. Byla zde navržena dva, dvě řešení. Jedno by bylo přistoupení k římské umluvě z roku 1950, e, to bylo přijato v rámci Evropské rady, nebo Rady Evropy. Druhá cesta souvisela s tím, že by se přijal nějaký jiný vlastní instrument, který by byl vlastní tomuto společenství. Obě cesty byly vyzkoušeny. Pokud jde o tu první cestu, to znamená přistoupení, víme, že už v dubnu 1979 komise předložila radě otázku tohoto přistoupení a teprve v březnu 1994 se požádal soud o vyjádření. Toto stanovisko bylo vydáno 28. března 1996 a uvádí se tam, že by to mělo ústavní rozměr a tím pádem by bylo nutno pozměnit smlouvy, tedy primární právo Unie. A museli jsme počkat až do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, to znamená do 1. prosince 2009, aby Evropská unie měla mezinárodní právní subjektivitu a měla tedy možnost a povinnost přistoupit k římské umluvě. A to vede k tomu, že musela tedy přistoupit eh, nebo přijmout jurisdikci Evropského soudního dvora pro lidská práva. Pokud jde o tu druhou cestu, vytvoření výlučně komunitárního nástroje, tak tam musíme říci, že tato cesta byla ukončena na Niské radě ministru v prosinci 2000. Tam šlo o vyhlášení ze strany komise Rady a parlamentu Charty základních práv. Ale nejednalo se o nástroj, který by měl mít závazné právní dopady. Byl to pouhý text morálního a politického charakteru, i když eh, měl poměrně velkou důležitost. Dnes eh, se tato důležitost ještě posílila, protože tato charta, městská charta byla začleněna do Lisabonské smlouvy, je tedy právně závazná. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, to znamená 1. prosince 2009 a po přistoupení Evropské unie, bude mít Evropská unie dva právně závazné nástroje pro ochranu základních práv. A navíc bude mít dvě mezinárodní jurisdikce, dva mezinárodní soudy, které budou dohlížet na dodržování těchto práv. A je proto jasné, že Evropská unie udělala na této půdě opravdu obrovský skok. Protože z etapy, kdy zde byla nedostatečná právní jistota, se dostala do etapy, kdy je posílená, ne kompletně, ale opravdu posílená větší právní jistota. Takže my, občané Evropské unie, můžeme být rádi, že ta dlouhá pouť, která byla zahájena v roce 1970, dospěla v roce 2009 k nejlepšímu možnému cíli. A to je určitým způsobem uznáno v návrhu usnesení, který máme před sebou. Myslím, že pokud jde o dohodu o přistoupení, o kterém se hovoří v přídavném protokolu 8 Lisabonské smlouvy, mohou být užitečné některé úvahy, selektivní rozhodně nevyčerpávající. Týká se to institucionálních vztahů mezi Evropským soudem pro lidská práva, tomu budu říkat Štrasburský soud, a Evropským soudním dvorem Lucemburský soud. O základních otázkách tohoto fungování, spolufungování, se zmiňuje Ramon Charegui ve svém návrhu usnesení. První bod tohoto zájemného vztahu je, že si musíme určit, eh, který z těchto dvou soudů, zda lucemburský nebo štrasburský, bude hlavním jurisdikčním eh, orgánem a který bude tím eh, sekundárním. To znamená, na který se musí obrátit člověk jako první, když má pocit, že byly porušeny jeho základní práva. Ze strany buď členského státu, anebo instituce společenství. Odpověď je jednoznačná. Nejdříve je nutno obrátit se na Lucemburský soud. A když budou vyčerpány opravné prostředky u tohoto soudu, tak eh, bude možno obrátit se na Štrasburský soud. Jasně to vyplývá z aplikace velkého principu mezinárodního práva z oblasti lidských práv, a to je otázka subsidiarity. Jedná se o princip, který stanoví, hlavní charakter národních opravných prostředků a subsidiární charakter mezinárodních mechanismů. To je pravidlo, to znamená článek 35 římské úmluvy, které stanoví, že je nutno nejdříve vyčerpat vnitřní ochranné prostředky, aby tato žaloba mohla být přípustná u mezinárodní instance. Vzhledem k tomu, že Evropské unie, eh, evropské instituce mají přenesenou kompetence, kompetence členských států, tak eh, mají také tento primární charakter. Jak se velmi dobře říká, v návrhu usnesení Ramona Charegviho, Lucemburský soud bude zastávat podobnou pozici vůči Štrasburskému soudu, jako mají nejvyšší soudy členských států, mezi které musíme zahrnout i ústavní soudy. Další věc, o které se hovoří ve zprávě Ramona Chareguiho, je otázka účasti národního soudce v úvozovkách za Unii v jednotlivých eh, jednáních před Štrasburským soudem. A stejným způsobem, jako se musí ve sporech mezi státem a úmluvou musí účastnit jmenovaný soudce za tento stát, tak zde, když přistoupí Evropská unie, bude se muset účastnit jmenovaný soudce ze strany Evropské unie. A zde bychom se měli podívat na to, jaké otázky budou muset být dořešeny pro tento případ. Je jasné, že to nemůže být žádný soudce ad hoc. To je věc, kterou musíme vyřešit. Bude to permanentní eh, pozice a bude se tomu věnovat na plný úvazek tento soudce je nutné, aby věděl, jakým způsobem se všechno u tohoto soudu řeší, jakým způsobem se řeší žaloby a aby měl k dispozici všechny potřebné prvky a informace. Myslím si, že tato myšlenka je také podchycena v návrhu usnesení, který máme před sebou, když se říká, že ten volený soudce za Evropskou unii by měl mít stejnou pozici jako všichni ostatní soudcové. To je jasné protože Evropská unie bude mít skutečně právo předložit eh, seznam vlastních kandidátů, aby se jeden z nich eh, vybral jako soudce, který bude zastupovat Evropskou unii. Když se dále podíváme na to, jak to bude vypadat, když se Evropská unie bude účastnit jako žalovaná strana řízení u Štrasburského soudu, tak musím připomenout, že definitivní rozhodnutky rozsudky a, nebo rozhodnutí tohoto soudu budou muset eh, být oznámeny výboru ministrů Rady Evropy. Víme, že je to orgán, eh, nejvyšší mezivládní orgán, který je tvořen velvyslanci členských států při Radě Evropy. Když eh, se bude jednat o dohlížení nad výkonem těchto rozsudků, tak zde bude muset být zastoupen zástupce Unie, který bude mít hlasovací právo. To je bod, který je obsažen také v návrhu usnesení, který máme před sebou. A ještě zdůraznuju myšlenku, že tento zástupce by se měl účastnit také schůzí rady, kde se budou řešit eh, nálezy vydané proti členským státům. A to je důležité z toho důvodu, že zástupce Evropské unie by měl dostat co nejvíce informací ohledně těchto rozsudků. Stejně tak je zajímavé vědět, k jakému instrumentu by měla Evropská unie přistoupit. Zda k té hlavní umluvě plus protokoly 11 a 14, anebo zde by měla podepsat i další přídatné protokoly, kde se hovoří o jednotlivých právech. Evropská unie není povinná přistoupit k těmto nástrojům, které nejsou povinné. Mně připadá velmi dobré to, co navrhuje Ramon Charegui ve své zprávě, aby Unie přistoupila k protokolům 1, 4, 7 a 12, protože v těchto protokolech se hovoří o důležitých právech. Některé z nich by mohly být obzvlášť eh, porušovány evropskými institucemi. A myslím si, že Evropská unie má zvláštní zájem hájit tato práva, která jsou pro občany tak důležitá. Jde o to, zda toto přistoupení bude stělesněno buď tedy samostatnou dohodou, anebo novým přídatným protokolem, který bude rozšířením této úmluvy. V každém případě přistoupení asi proběhne později než 1. června roku 2010, což je datum, kdy by měla vstoupit v platnost protokol 14. V každém případě tento pozměněný text počítá už účasti Evropské unie. Měli bychom zabránit pluralitě nástrojů, aby jich nebylo příliš mnoho, proto by bylo vhodné, začlenit podmínky přístupu do jednotného textu, který by byl konsolidovaný a ke kterému by tedy Evropská unie přistoupila. Po těchto úvahách, jak říkám, jsou velmi obecné a selektivní, bych se rád vyjádřil k jednomu odstavci návrhu usnesení, který je velmi důležitý pro budoucnost Evropského soudního dvora a také pro lepší efektivitu posílené právní jistoty, která, jak předpokládáme, bude vládnout poté, co Evropská unie přistoupí k římské úmluvě. Jedná se o odstavec 11, především o odkaz na problémy, jimž v současné době čelí systém římské úmluvy. A hovoří se zde také o urgentní potřebě reformy vzhledem k tomu, kolik je tady žalob. Vlastní Štrasburský soud nám ve své výroční zprávě z roku 2009 říkal, že k 31.12.2009 bylo zatím ještě nevyřešeno 119 298 eh, případů, které byly předloženy tomuto soudu. Je jasné, že protokol 14, eh, který má vstoupit v platnost 1. června tohoto roku, byl vytvořen proto, aby se zlepšila produktivita tohoto soudního dvora, ale také je pravda, že toto zlepšení bude nedostačující. Pouze 20 až 25 bude tedy toto navýšení produktivity, jak odhaduje sám Soudní dvůr a jak to také uvádí v té své výroční zprávě z roku 2009. Protokol 14 rozděluje stejný počet žalob mezi stejný počet soudců, ale plánuje určité snížení těchto počtů v určitých formacích, ale samozřejmě zde hrozí riziko, že budou omezeny záruky. Tyto omezené dopady uplatňování protokolu 14 byly vzaty v úvahu ze strany států, které podepsali tuto úmluvu a 18. a 19. února v Interlakenu se konala meziministerská konference, která se právě kvůli tomu zabývala budoucností tohoto systému. Výsledkem byl zajímavý akční plán a doufáme, že tento akční plán přinese kýžené plody. Ale nemůžeme si dělat příliš velké iluze, protože výsledky se neobjeví ze dne na den. Pane předsedo, já jsem si dovolil zabývat se reformou eh, Evropského soudního dvora, nebo tedy toho Strasburského dvora, protože pokud tato reforma neproběhne, tak eh, budeme v Evropské unii ještě dlouho čekat na posílenou eh, právní jistotu, na kterou aspiruje Lisabonská smlouva. Musím také říci, že v Karegviho zprávě se uvádí, že Evropská unie si uvědomuje kritickou situaci tohoto soudu a také si uvědomuje potřebu, že je nutno, aby se aktivně účastnila tohoto procesu a aby ji dále podporovala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane profesore, za vaše vystoupení bylo by dobře, kdybyste nám předal i svůj písemný text, a to platí pro všechny. Sice to bude nahráno, ale rádi bychom disponovali i tím eh, písemným textem. Když budete třeba nuceni k tomu, abyste zkracovali své vystoupení, tak bude dobře, abyste nám dali svůj eh, plný příspěvek v plném znění. Abychom eh, zachovali těch 15 minut, tak bych si dovolil po 14 minutách eh, k tomu vizuálnímu signálu přidat ještě zaklepání kladívkem, abyste si uvědomili, že už vám opravdu zbývá jen jedna minuta. A teď má slovo Antonio Papiska, profesor na univerzitě v Padově, který eh, je zástupcem UNESCO. Děkuji vám, pane předsedo. Hodně jsme toho napsali k tomuto tématu a já se pokusím zhrnout několik základních myšlenek. A rád bych vám ve stručnosti představil systémový pohled chápání této události. A rád bych se zmínil také o několika technických aspektech, které tady již byly zmíněny. Řekl bych, že přistoupením Evropské unie k úmluvě o lidských právech formálně posilujeme regionální systém eh, lidských práv. Tento proces eh, se již dotýkal univerzálního systému, protože Evropská unie přistoupila k umluvě UNESCO o ochraně a podpoře kulturní diverzity. A v současnosti probíhá také proces vyjednávání přistoupení k umluvě Spojených národů o právech postižených osob. Znamená to, že Evropská unie eh, je tím nositelem práva v oblasti lidských práv, a to jak na úrovni regionální, tak na úrovni globální a tím se posilují oba tyto systémy vzájemně. Přistoupení Unie k úmluvě je historickou událostí, která překračuje evropský horizont. Jde tady o účinnost eh, mezinárodního práva, která tím bude velmi posílena, jak regionálním, tak eh, globálním měřítku. Musíme si také uvědomit, že v různých oficiálních dokumentech eh, OSN nebo v dalších dokumentech mezinárodního práva se objevuje zmínka o takzvaném International Rule of Law, mezinárodní vládě práva, která by měla být aplikována na úrovně mezinárodních organizací, nejenom tedy vnitrostátně. A Evropská unie teď bude plně aplikovat tento princip. A znamená to, že se podřídí soudní příslušnosti nad Národního soudu, což je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Jde tedy o dialog, o spolupráci mezi těmito dvěma velkými mezinárodními organizacemi, Radou Evropy a Evropskou unii. A přistoupení Evropské unie je Případem sui generis víme, že Evropská unie je nositelem nadnárodního práva a sama se bude podřizovat jiné nadnárodní entitě, tedy soudu ve Štrasburku, který se tím stává instancí nad, nadnárodní. Je to velmi komplexní záležitost, možná trochu překvapivá, ale rozhodně je velmi pozitivní mám sepsanou svou přednášku, kterou si můžete přečíst a já bych se pokusil eh, to jenom velmi rychle shrnout. Evropská unie tedy eh, již má aky v oblasti lidských práv. A to je věc, kterou bychom měli zdůraznit. Ve své přednášce na to odkazuji eh, formálně na jednotlivé, jednotlivá ustanovení, ale chtěl bych také připomenout začátky vzniku této aky a na Altiera Spinelliho. Vemme si například článek 4 návrhu ústavy, která od něho pocházela. To jsou věci, které se nyní konečně objevují v nové smlouvě a v chartě základních práv. Tato AKI Evropské unie v oblasti lidských práv, a zejména to jsou články 2, 3 a další nové smlouvy, znamenají, že Evropská unie se opírá o právní zásady. A můj výklad eh, je ten, že článek 2 smlouvy obsahuje obecné pravidlo které má konstitutivní ústavní eh, platnost, která je změněna v chartě základních práv. A víme, že se tím zakládá právní vymahatelnost například také sociálních práv eh, v chartě z roku 1989. Je tady také obecní pravidlo, obecné pravidlo primárního práva Evropské unie, což je potřeba zdůraznit v okamžiku přestoupení. Několik slov ke specifičnosti v oblasti kultury, tedy zachování specifičnosti Evropské unie a jejího řádu. Je tady, exist, je tady protokol číslo 8, který to říká jasně. Dohoda týkající se přistoupení Unie k Evropské úmluvě by měla reflektovat eh, specifické charakteristiky Evropské unie a komunitárního práva. Takže se tady rozlišuje mezi identitou Evropské unie jako celku a eh, jejím právním řádem. A tímto zdrojem identity Evropské unie je kulturní, náboženské a humanistické dědictví Evropy. V rámci něhož se rozvíjely univerzální hodnoty, které představují nescizitelná a nedělitelná práva eh, na svobodu, demokracii, eh, rovnost a právní stát, což je preambule smlouvy o EU. V chartě práv, v základních práv se hovoří také o duchovním dědictví, a o společných hodnotách, které by měly respektovat kulturní diverzitu. E, tento axiologický pluralismus, jednota v rozmanitosti, e, vlastně vytváří jakousi humanistickou vizi, která se opírá o důstojnost jednotlivce. A také zdůrazňuje základní postavení rodiny ve společnosti. Podpora této identity Evropské unie je také, probíhá také formou prohlášení, kde se říká, že od roku 2007 eh, je Evropská unie jednou se signatářů umluvy UNESCO o kulturní diverzitě. Ještě mi dovolte několik praktických poznámek. Myslím, že jsem si vyšetřil trochu času, já se tím zabývám eh, velmi dlouho. Přistoupení Unie je jasně stanoveno ve smlouvě. A nástroj přistoupení by měl být smlouvou, neměl by to být pouze protokol, také z důvodu, řekněme, formálních, protože Evropská unie má právní subjektivitu a není teda podřízena nebo na nižší úrovni než členské státy. Je potřeba respektovat také primární zdroje mezinárodního práva v oblasti lidských práv, které se neobjevují v samotné úmluvě z roku 1950. Eh, je to jediný regionální systém práva, který explicitně neodkazuje na primární zdroje mezinárodního práva. Je to například eh, v úmluvě amerických států, v africké chartě a také ve Všeobecné deklaraci lidských práv. To všechno jsou záležitosti, které jsou stanovany v primárních zdrojích eh, práva. Přistoupení tedy k tomuto protokolu nebude automatické. Musíme si uvědomit, že se hovoří o právech, které jsou chráněny těm je také potřeba přestoupit. Dále je tady protokol, který ratifikován všemi členskými státy. A soudce Unie, který by měl být nominován do Evropského soudu, by mohl, mohlo by jich možná být více, dva nebo tři, vzhledem k tomu, že přistoupením Unie se zvýší množství práce, o které bude muset rozhodovat Štrasburský soud. Je také potřeba, aby tento soudce měl stejné pravomoce jako ostatní soudci Evropského soudu pro lidská práva. A on bude také přispívat k vytváření judikatury soudu. Víme, že jde o obranu celé řady práv Bude se muset věnovat případům, které budou předloženy soudu, které budou souviset s Evropskou unii a se členskými státy. Účast Evropské unie v orgánech Rady Evropy, eh, v radě, pardon, ve výboru ministrů, je potřeba zajistit zastoupení komisaře pro spravedlnost, lidská práva a občanství. A v rámci parlamentního zhromáždění by měla být Unie také zastoupena delegací z Evropského parlamentu. A na závěr chci hovořit o institucích a postupech, které nejsou soudního charakteru. Jsou to například ombudsmani, mediátoři nebo Národní komise pro lidská práva. Je potřeba vědomit, že eh, eh, v protokolech eh, bude potřeba tyto postupy, také upravit, protože by mohly usnadnit práci Strasburského soudu a Lucemburského soudu. Cíja. Děkuji. Já vám musím dvakrát poděkovat, jednak za tak jasný a konkrétní obsah vašeho vystoupení a také za to, že jste, nás, že jste nám ušetřil pět minut. A teď eh, myslím, že můžeme přerušit slyšení našich expertů a zahájit výměnu názoru dát slovo kolegům, kteří si chtějí kteří se chtějí něco zeptat. Máme k dispozici 15 minut. Vidím, že o slovo požádal pan Mendes de Vigo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji profesorům Pastorovi Ridruechovi a Papiskovi za jasné vystoupení. Myslím si, že to je právě ten eh, způsob nebo tedy ta příležitost, eh, kdy osoby s takovými zkušenostmi jako vy nám mohou eh, pomoci. Mohou pomoci komisi i radě v tak složitých otázkách, které sebou toto přistoupení přináší. My v tomto parlamentu jsme bojovali za přistoupení Evropské unie k této umluvě. A to už mnoho let, říkal to eh, pan profesor Papiska, od Spinelliho smlouvy. To vlastně byla ambice tohoto parlamentu. A vždycky jsme říkali, jaký bude ten konec cesty od té chvíle, co jsme na tom začali pracovat, když byla vydána Charta základních práv. Profesor Pastor se zmiňoval o kritické situaci evropského soudního dvora. Mě by zajímalo, toto přistoupení Evropské unie k úmluvě, je to příležitost k tomu, abychom pomohli překonat eh, tuto kritickou situaci? Jakým způsobem toto přistoupení Evropské unie může znamenat přínos eh, pro řešení tohoto problému. Jaký by měl být postoj Evropské unie k těmto otázkám? Vy jste o tom hovořil, hovořil jste o Interlakenu. Mohl byste to trochu rozvést, protože i když eh, já v 80. letech jsem pracoval v Radě Evropy, tak myslím, že od té doby uplynulo hodně vody a nevím, jestli vždy tím správným směrem. Děkuji. la Pan Messerschmidt má slovo. Tak formand. Já har et spørgsmål i forhold til... Děkuji. Mám jednu otázku. Týká se to toho, zda Evropská unie potřebuje přistupovat k této umluvě, protože soud řeší jedině konkrétní otázky. Zabýváme se zde i hypotetickými otázkami, ovšem když eh, vypracováme legislativu v Evropské unii, tak to potom musíme eh, transponovat na eh, úroveň členských zemí a veškerá správní rozhodnutí a jiná rozhodnutí ve většině případů jsou vlastně řešena vnitrostátními soudy. Jsou to rozsudky vnitrostátních soudů a všechny členské země EU jsou členskými zeměmi umluvy. Čili můžeme se klást otázku, zda je opravdu nutné počítat s případy, u kterých by byly příslušné orgány EU respektive které by byly subjektem práva. Protože jsou některé konkrétní případy, kdy to jsou členské země, které provádějí směrnice nebo provádějí nařízení a měl bychom si klást otázku, zda tyto členské země nejsou subjekty práva. A musíme si klást otázku, zda je skutečně nutné eh, přistupovat, eh, aby e- Evropská unie tedy přistupovala k této omluvě. Děkuji. Děkuji a slovo má kolega Charegui. Pane Papisko, eh, já jsem to pochopil tak, že vy jste proto, aby Evropský parlament se účastnil parlamentního zhromáždění Rady Evropy. Eh, my máme určité pochybnosti v tomto směru, protože máme za to, že členské státy, členské státy Unie, už jsou zastoupeny v parlamentním zhromáždění. Další delegace Evropské unie jako takové v parlamentním zhromáždění podle našeho názoru není nezbytná. A je pravda, že zde vzniká problém, že při volbě soudců bychom tam chtěli být. Ale nevíme, jak skombinovat eh, přítomnost v určitém konkrétním okamžiku na parlamentním shromáždění. Mohl byste vyjasnit tuto otázku? Pan Duff? Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčen těm, kdo tu zatím vystoupili. Myslím si, že toto slyšení bude opravdu úžasné. Musíme si připomenout, že rozhodnutí přistoupit nebo pokusit se o přistoupení k umluvě, respektive ano, k umluvě, je a odpovídá rozhodnutí Eh, učinit chartu závaznou. To vlastně vyplývá z toho rozhodnutí. Někteří z nás zasedali v konventu, který vypracovával listinu základních práv a smlouvy a vzpomínáme se na to, jak citlivé téma to bylo pro některé země, včetně členské země, kterou já znám nejlépe. Otázka závazné povahy listiny základních práv byla citlivá. Smlouva ku podivu uvádí, že Evropská unie přistoupí ke smlouvě, jako kdyby to bylo naprosto jasné, hotová věc. Ale zároveň tak trošku bláznivě a musím říct, že to byl ústupek francouzům a nizozemcům v roce 2004 po, po té, co v referendu zaznělo ne. Je tam tedy také zaz, stanoveno, že rozhodnutí o přistoupení musí padnout jednomyslně. A se souhlasem parlamentu. Doufám, že při analýze této otázky zároveň vytváříme silný konsensus mezi členskými zeměmi v Radě v této věci. Zajímalo by mne, co se domnívají naši odborníci. Zda mohou existovat eh, nějaké spory mezi členskými zeměmi, které by zkomplikovaly rozhodnutí přistoupit k umluvě. Dále zajímal by mne váš soud o tom, zda můžeme mít jistotu, že síla a kvalita listiny mohou být plně ochráněny, pokud přistoupíme k umluvě. A do třetice, pokud je o výbor ministrů. Rozhodneme se, dohodneme se, že to bude komise, která by měla být zástupcem Evropské unie v tomto výboru. Myslím si, že to je také otázka, kterou si parlament musí vyjasnit. Děkuji. Já bych rád doplnil jednu otázku, která pravděpodobně se staví k těm dvěma, které jsme před chvílí slyšeli, ale já to navrhuji s tím, že bych také rád upozornil na to, že v průběhu této diskuze se mohou zapojit eh, i experti. V šestém článku Lisabonské smlouvy se říká, že přistoupení nepozměňuje kompetence Evropské unie. Co to znamená? Jaké limity nebo jaká omezení zde jsou? To je norma, která se liší od listiny základních eh, práv Evropské unie, protože v první a druhé části se říká, že to není v rozporu s tím, co je definováno ve smlouvě, ale my tady hovoříme o přistoupení k umluvě a otázka je, zda je zde nějaký limit eh, pro úplné uplatňování této listiny základních práv a svobod. Eh, co to vlastně znamená? Kdo chce odpovědět jako první? Prosím, pane profesore. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve odpovím na otázku Iniga Mendeze de Vigo ohledně kritické situace Evropského soudu pro lidská práva. To slovo kritické, to není moje slovo, to je uvedeno ve výroční zprávě. Ptal jste se na to, zda tato situace se zlepší po přistoupení Evropské unie. A po tom, co Evropská unie bude součástí Vídeňské, úmlu- součástí Vídeňské úmluvy. Myslím si, že reforma, kterou potřebuje tento soud, závisí na politické vůli jednotlivých stran. Jsou zde technické problémy, to samozřejmě ano, ale jsou řešitelné, opakuji, vše záleží na tom, jaká zde bude politická vůle ze strany zúčastněných. A já si myslím, že Evropská unie určitě bude mít tuto politickou vůli. Z tohoto hlediska určitě pomůže Evropská unie. Politická vůle která podle mého názoru neexistuje ve všech státech a mohl bych například odkázat na přístup nebo postoj Ruska. A není proč skrývat toto jména, protože právo je veřejné. Rusko zdržuje vstup protokolu 14 v platnost. To je politická pozice a já se obávám, že takovéto pozice se mohou opakovat až se přistoupí na reformu tohoto soudního dvora. A jsem si jistá, že vůle Evropské unie rozhodně chybět nebude. Ani v jednání, ani v impulzu, v podnícení tohoto procesu. Dále zde byla otázka, která se týkala toho, zda skutečně přistoupení Evropské unie je nutná nebo není. My jsme si tuto otázku kladli. Spousta lidí, spousta občanů Evropské unie si tuto otázku kladla nebylo by to nutné, protože už má Evropská unie svůj vlastní nástroj, listinu základních práv a svobod, která je právně závazná a která bude uplatňována vnitřními, vnitrostátními soudy a Evropským soudním dvorem, nebo tedy soudním dvorem Evropské unie, pokud je ochranu základních práv, ale pokud se ještě posílí tato ochrana základních práv přistoupením k římské úmluvě, a uznáním Evropského soudního dvora pro lidská práva, tak se tím tato, jak říkám, právní jistota ještě posílí a my z toho můžeme mít jedině radost, protože je to opravdu obrovský skok, obrovský krok ku předu. Nejdříve jsme měli nedostatek právní jistoty a teď najednou máme posílenou právní jistotu. A já jsem si jist, že většina občanů Evropské unie je s tímto výsledkem spokojena. A to je z mé strany vše jako reakce na otázky, které zde zazněly. Děkuji. Děkuji. Čili nutnost přistoupení či nikoli. Evropská unie jako taková je systém, který rozhoduje o zárukách svých vnitřních, ale Unie jakož ale jako celek by to také bylo zaručeno nad národní instancí. Čili stále je to téma právního státu eh, v mezinárodním systému, která mi připadá důležité v tomto hledu. Přistoupení k umluvě v každém případě posiluje oblast lidských práv eh, a občanských svobod. Čili šlo by vlastně o další zdokonalení, řekněme, eh, v tomto procesu. Došlo by ke zlepšení právního i politického systému. Článek 6 smlouvy. Neměníme eh, pravomoci Unie. Mezitím všem došlo k obohacení eh, pravomocí eh, Unie, například v oblasti lidských práv došlo obohacení, k obohacení o sociální práva. Charta sociálních práv má plnou právní moc a v pravomoci um, Soudního dvora Evropské unie jsou nyní i socioekonomická práva, která eh, nepřísluší například Štrasburskému soudu. Takže je třeba mít na paměti tyto pravomoce Evropské unie v této oblasti. Pokud je o účast v parlamentním schromáždění Rady Evropy, um, odlišně od soudců, protože tam bych to viděl celkově, tedy jure. Ovšem, pokud eh, máme určit, za určitých okolností, tedy protože volbu soudce nebo podle pořadu dne se může vytvořit nějaká ad hoc delegace. Eh, já bych ty věci zbytečně nekomplikoval. Myslím si, že velkým tématem je demokratizace mezinárodních institucí, systému mezinárodních vztahů, Ehm, přejeme si ještě užší vztahy v oblasti lidských práv a prohlubování mezinárodní demokracie. Ehm, jaká by měla být váha EU e, u soudu po té, co by EU přistoupila k umluvě, jak by se účastnila na práci soudu ve Štrasburku? V tomto ohledu, a teď jakožto občan Evropské unie, tedy je třeba ehm, počítat s tím, že Evropská unie by pomáhala Eh, Štrasburku lidskými zdroji i materiálními zdroji. To je potom třeba eh, upřesnit, jakým způsobem by to probíhalo. Děkuji. Děkuji a nyní přistoupíme k druhému kolu, k druhému panelu v rámci tohoto slyšení, který bude trvat až do 11 hodin. Vystoupí profesor, profesoři Norbert Paul Engel, vydavatel Evropských novin pro základní práva, profesor Jean-Paul Jacquet, ze Štrasburské univerzity a také je to čestný generální ředitel Rady Evropské unie a Olivier de Schutter, který je profesorem univerzity Louvain-la-Neuve. Takže hned dáváme slovo Norbertu Paul Angelovi. Uh, Herr Präsident. Uh, Vážený pane předsedo, já vám děkuji za pozvání. Dovolte mi, no, abych řekl, že pro mě velkou ctí Eh, tady sedět v sousedství tak eminentních eh, vědců. Musím eh, předeslat, že nejsem žádný profesor, jsem jenom doktor honoris causa a jsem praktikem, pokud to tak mohu nazvat, a rediguji právní časopis. Chtěl bych hovořit o správní nezávislosti Evropského soudu a chtěl bych se zmínit o několika výhodách, které to má pro Evropskou unii. Eh, přistoupit k Evropské úmluvě. Nehovoříme tady o přistoupení Evropské unie k Radě Evropy, ale hovoříme tady o jedné zvláštní oblasti a o tom, že lidská práva teď nebudou prováděna na nějaké nižší nebo vyšší úrovně, ale všechny smluvní strany umluvy budou, se budou starat o prosazování těchto garancí a těchto lidských práv ve všech členských státech umluvy. A proto argument, že tady jde vlastně o zasahování do vnitřních záležitostí nějakého státu, nehraje žádnou roli. Výhody pro Evropskou unii vidím ve třech bodech, nebo bych je chtěl stavnout ve třech bodech. Jednak jde o zlepšení demokratické legitimnosti Eh, článek 52 Charty základních práv hovoří o standardu, na vysokém standardu lidských práv v Evropské unii. A pan eh, Jean-Paul Jacquet mě určitě opraví, pokud se eh, tím pletu. Jde sice o to, že tím není míněno znění jenom té úmluvy samotné, ale také výklad, tedy judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Znamená to, že prostřednictvím Charty základních práv již dnes má, eh, je zavázána nebo je povinná se řídit judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a také nepřímo prostřednictvím členských států, tedy smluvní státy umluvy, je už nepřímo mm, eh, vázána judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Je to například případ Bosforus. Tady jde o dodržování určitého standardu, ale ten nebude nikdy eh, stažen. Ten rozsudek říká, že jde o hodnocení eh, rovnocenosti práv. A to je možné A to musí být posuzováno v každém jednotlivém případu. A podle mě ta největší výhoda spočívá v tom, že nyní eh, tyto věci mohou být předmětem soudního přeskumu. A Evropská unie eh, kromě přeskumu se stane také aktérem tohoto přeskumu. A teď eh, konečně, o čem jsem chtěl hovořit, jde o nezávislost. Evropského soudu jde o správní nezávislost, týkající se personálního obsazení, ale jde také o nezávislost v oblasti autonomie rozpočtu. A já v podstatě bych chtěl navrhnout, abyste do své usnesení začlenili jednu podmínku přistoupení, která by měla výhodu v tom, že je možné ji krátkodobě naplnit a nebude stát žádné peníze. Na straně Rady Evropy neexistuje žádná skutečná překážka. která eh, by eh, bránila odstranění této, tohoto nedostatku ve zprávě Evropské, eh, pardon, Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy existuje od roku 1988 a ten má nebo považuje eh, otázku personálního obsazení za otázku eh, svých kompetencí. A například některé pozice byly generálním tajemníkem blokovány po dobu jednoho roku, protože eh, tento generální tajemník měl, byl toho názoru, že mu nemůže nikdo vnutit jakoukoliv nominaci. To se lze přečíst také v zápise z parlamentního shromaždění. Protože jeden německý zástupce tam položil otázku a dostal potom odpověď od generálního tajemníka v tomto smyslu. Jde tedy o to, že jde to dokonce tak daleko, že soudce si nemůže sám vybrat svou sekretářku, ale dostane ji od personálního oddělení Rady Evropy přiděleno. Což znamená, že generální tajemník mu je může přidělit bez jeho souhlasu. A musíme si uvědomit, že pro efektivní práci je potřeba mít jakési eh, minimum eh, rozhodování o svém pracovním prostředí, o svých pracovních podmínkách. A já si myslím, že tato situace znamená, že ten soudce má za sebou víceméně otevřené dveře, které ani nemůže zám, sám zavřít. Tak když se na to podíváme politicky, tak to znamená, že generální tajemník Rady Evropy je volen politicky členy parlamentního zhromáždění. A všichni poslanci to vědí. Pokud někdo chce vyhrát eh, hlasování eh, na tomto zhromoždění, tak eh, musí něco slíbit, musí oznámit, jak se co představuje, musí představit svůj program, ví, že musí vyhovět určitým skupa, skupinám, které jsou obsaženy v tom parlamentním zhromáždění. A takto zvolená osobnost je to vlastně úředník na ministerské úrovni, má určité mocenské postavení a má potom vliv na výběr eh, zaměstnanců eh, Evropského soudu. A to si myslím, že eh, v mezinárodním kontextu je neslíchané. Myslím, v Německu se Ústavní soud například osvobodil od kontroly ministerstva spravedlnosti už v 50. letech, podobně je to eh, v Rakousku a nedovedu si představit, že by italský ústavní soud se smířil s tím, že by mu někdo nařizoval, třeba minister spravedlnosti nařizoval, jak, eh, nebo koho má zaměstnat. A proto si myslím, že eh, základní podmínkou přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě je zavedení této mezinárodně uznávané nezávislosti ve správní oblasti. Nehovoříme tady o nějaké konstrukční vadě úmluvy, ale hovoříme tady o eh, chybném vývoji nebo nesprávném vývoji, který není v souladu s úmluvou v rámci Rady Evropy. A je za to vysvětlit pohledem do historie, protože v začátcích praxe nebo začátcí platnosti úmluvy, hovoříme o letech 49-50, kdy byla úmluva vypracována, eh, a poprvé se hovořilo o soudním vymáhání lidských práv a státy ještě nebyly připraveny vytvořit nějaký Evropský ústavní soud a tehdy začaly eh, vytvořením Evropské komise pro lidská práva, která posuzovala jednotlivé stížnosti, která sbírala důkazy, řešila právní výklad. A to všechno se sepisovalo eh, ve, v nějaké zprávě, to bylo ještě za vyloučení veřejnosti a v té ta zpráva potom byla předkládána těm stálým zástupcům eh, v výboru ministrů. A na základě této zprávy se potom potom eh, ta výbor ministrů říkal, ano, došlo k porušení lidských práv nebo ne. A soud, který byl vytvořen teprve později, tady hrál v těch prvních letech spíše vedlejší roli. Mohl být povolán pouze, pokud ten postižený stát, eh, postižená vláda ho povolala, a nebo pokud eh, to byla, pokud to byl výbor ministrů. Znamená to, že ta komise pro lidská práva měla vlastně více personálu než soud. A v tom původním textu umluvy ve článku 37 se hovoří, že generální tajemník bude zajišťovat základní činnosti sekretariat, komise eh, je prováděn, nebo jeho práce je prováděna generálním tajemníkem. Znamená to, že to byl generální tajemník této komise, který mohl rozhodovat o personálních otázkách. Nic, nic podobného tam není vedeno v souvislosti se soudem a musíme si uvědomit, že generální tajemník Rady Evropy také není žádným kancléřem soudu. A podle mě jednoznačné, že Evropský parlament by měl samozřejmě velmi zdvořile výboru ministrů Radě Evropy a generálně tajemníku mi dát jasně najevo, že souhlas s přistoupením k umluvě bude předělen nebo udělen pouze tehdy, až eh, začne Rada Evropy dodržovat eh, tyto mezinárodně platné zásady správní nezávislosti. To eh, není věc, která by se měla nějak speciálně vymýšlet, protože již v Americe, v případě Kostariky, došlo k popisu této administrativní nezávislosti. Myslím, že velmi snadno se vypracovat text eh, institucionální dohody a eh, je potom schválit. Autonomie rozpočtu. U mezinárodních soudů je běžné, že sami navrhují svůj rozpočet a tento návrh rozpočtu je potom předložen k rozhodnutí eh, příslušného orgánu, v případě Rady Evropy to je výbor ministrů. A do toho návrhu rozpočtu nemůže zasahovat nikdo jiný, tedy například generální tajemník. takže nemůže docházet k eh, zásahům ze strany generálního tajemníka. Já tím neříkám, že by soud měl dostat vždycky eh, tolik, kolik si přeje, ale je tady určitý rozhodovací proces, který eh, nesmí být porušován. Před několika lety například Evropský parlament vyjádřil pochybnosti o tom, jestli požadavky Evropského soudního dvora v Lucemburku v souvislosti s odměnami tlumočníků nebo překladatelů juristů jsou přiměřené. A tehdy Evropský soudní dvůr Evropskému parlamentu předložil poměrně jasnou, rozsáhlou dokumentaci o tom, proč eh, těto překladatelé stojí tolik, stojí. A Evropský parlament byl přesvědčen těmito argumenty, povolil při dělení prostředků na asi zaměstnání 60 nových překladatelů. A ještě několik slov ke statutu eh, soudců. V zásadě je neuvěřitelné, co eh, přisoudil, co přisoudil Rada Evropy soudcům v roce 98. Nejsou to podmínky zaměstnání, ale jsou to roční paušály, které se krátí. Pokud například soudce je tři dny nemocný, tak se mu to o 10% sníží. Pokud je nemocný tři měsíce, tak o 50%, a pokud je nemocný celý rok, tak o 100%. To jsou požitky nebo odměny, nebo takové byly tyto odměny ještě před několika lety, ale pro nové soudce kteří nově nastupují do úřadu. Je nová úprava a vypočítává se důchod nebo nějaký eh, odměna na základě platu. Já si myslím, že postupně teď dochází ke zlepšení statutu soudců. V jednom ustanovení je uvedeno, eh, které říká, že Evropský soud v této věci má nezávislost. Já si myslím, že s tím otevírá cesta k tomu, aby se to konečně změnilo. Já si myslím, že tuto dynamiku by měl využít Evropský parlament, aby soudnímu nebo Evropskému soudu zajistil autonomii i v této oblasti. Pouze soudce, který není nějak omezovan ze strany správních orgánů, může vykonávat svou funkci eh, správným způsobem a myslím, že by k tomu Evropský parlament také přispěl. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji za velmi konkrétní prezentaci problému a možnosti jejich řešení ve prospěch nejen Evropské unie, ale ve prospěch Rady Evropy obecně. A nyní prosím o vystoupení profesora Žána Paula Žaké, který je profesorem Štrasburské univerzity a čestným generálním ředitelem Rady Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád zareagoval na otázku, která tady zazněla. Proč eh, přistoupení nemění pravomoc Evropské unie a co to znamená? Znamená to jednoduše, a dám vám příklad, to, že Evropská unie musí dodržovat svobodu vyznání, to neznamená, že má právo přijmout směrnici nebo nařízení o náboženské svobodě. E, skutečnost dodržování lidských práv nezakládá pravomoc Unie vydávat legislativu ve všech oblastech lidských práv. To vlastně měli na mysli autoři smlouvy, nic jiného. Evropská unie vykonává pravomoce, které e, jsou stanoveny ve smlouvách, ale zároveň dodržuje základní práva. Britský kolega položil další otázku. Eh, vnitrostátní soudy eh, mají dodržovat také práva vyplývající z umluvy. A proč je třeba mít eh, pravidla? Protože jednak existují určit, určité akty, které vydává Unie, aniž by to byly vnitrostátní orgány, například jsou to nařízení, a tady je příslušný soudní dvůr. A za druhé, protože u veškerých otázek, které se týkají komunitárního práva, to v poslední instanci rozhodnutí přísluší soudnímu dvoru Evropské unie a nikoli vnitrostátním soudům. Čili eh, vždy tady pak jde o akty unie, které případně třeba eh, napadnout. A nyní eh, k našemu tématu. Pokusím se hovořit stručně. Mí předředníci už hovořili o tom, co předává, vlastně, co by předalo přistoupení, protože Unie již provádí omluvu. Um, obecný princip práva podle článku 6, minimální standardy podle listiny. To, co by eh, navíc znamenalo přistoupení k umluvě, vypadl mikrofon. Le droit de recours des particules. Eh, pra, by znamen, přistoupení by navíc zakládalo možnost jednotlivcům eh, žalovat, napadnout akty Unie to znamená, a řešil by to soud, který stojí mimo strukturu Evropskou unii. To znamená, Unie a členské země by vlastně eh, nově podléhaly externí kontrole. To by byla ta novinka v celém systému. Dále, pokud o vyjednávání, hovořil o tom zpravodaj, eh, Samozřejmě to vede komise. Eh, podle smlouvy má komise monopol na vnější zastupování. Pokud členské země dají komisi mandát, tak jsou členské země zavázány tímto mandátem členské země Unie tedy nebudou moci e, sami do toho vstupovat. Tak to vypadá o e, dojednávání mezinárodních smluv. Pokud je o radu, podle mého by se vyjednávání mělo e, omezit jenom na to, co je striktně nutné. Samozřejmě máme různá úžasná prohlášení o prohlání základních práv, ale to je marnění času. Všechny členské země, které nejsou eh, členy Unie, je třeba přesvědčit. Pokud chceme, aby to vyjednávání trvalo celá století, tak můžeme jít touto cestou. Pokud ne, tak bych radil, abyste šli co nejpřímější cestou a neměnili v umluvě <clears throat> jen, a měnili v umluvě jen to, co je opravdu nutné pro, pro přistoupení jinak se v tom ztratíme v, těch, v různých sporech. Dále, pokud je o to, čeho by se vlastně týkalo přistoupení. E, přistoupení e, bude znamenat kontrolu nad e, vnější a bezpečnostní politikou Evropské unie ze strany Soudu pro lidská práva, což je oblast, kterou, kterou ne celou pokrývá Soudní dvor Evropské unie. A to je zajímavé. Dále, ke kterým protokolům je třeba přistoupit. Já eh, bych se eh, bránil názoru, kdybychom měli eh, přistoupit k protokolům, pouze k protokolům, které již přijaly členské země. Pro, a proč? Protože Evropská unie má odlišnou právní um, subjektivitu od členských zemí. A pokud by se ratifikoval nějaký protokol, tak by se týkal pouze Unie a několik členských zemí v jejich jaksi vnitrostátních kompetencích. Čili skutečno, že eh, Velká Británie eh, neratifikovala nějaký protokol, by, ta skutečnost by zůstala stejná. Eh, prostě čistě vnitrostátních záležitostí Británie by se ten protokol netýkal ani po přistoupení Unie k tomuto protokolu. No, ale pokud je o pravomoci Unie, já myslím, že tady dochází k určitému zmatení. Není to proto, že třeba Unie nemá pro něco pravomoc, že by nemusela dodržovat základní práva v určité oblasti. A já dám příklad eh, a zpravodaj také chválil se to oblasti. Změním protokol o eh, nebo změním oblast trestu smrti. To, eh, že Evropská unie nemá pravomoci v této oblasti, neznamená, že nesmí, nemá provádět daný protokol. Vezmeme se třeba vydávání do, pro orgány USA. Co je v tomto protokolu? stanoví se tam, že není možné vydat někoho například do USA, pokud by tam hrozil trest smrti. Čili je třeba dodržovat eh, právo na život. A pan přítel Amigo se vzpomíná na vypracování listiny. Bylo tam obrovské zmatení mezi tím, zda tedy budeme mít pravomoc pro nějakou oblast a rozdíl na druhé straně mezi tím, že máme povinnost dodržovat nějaké právo. Například, když jsme přijali na zemědělské nařízení o metodě, ehm, metodách technologiích používaných na jatkách, tak jsme neměli příslušnost pro náboženskou svobodu, ale eh, zjistilo se, že pokud toto přijmeme, pokud tam nebude výjimka pro eh, rituální postupy na jatkách eh, při porážce zvířat, tak bychom narušili náboženskou svobodu. Že podle mého je třeba přistoupit ke všem protokolům, jak to říkal přítel Antonio, ke všem protokolům, které odpovídají e, základním právům, která jsou zaručena v listině, čili mít stejnou úroveň. E, Přistoupení vyvolává určité negativní tendence. Já jsem si vyslechl e, lidi, kteří Eh, jak se není, který musí trošku zmoknout kvůli přijetí smlouvy a není se opět probouzejí a eh, argumentují negativně proti proti přistoupení k umluvě a hovoří se o zásahu do primárního práva, kontrole nad primárním právem, že by tady Štrasburský soud neměl mít nad tím, kon, nad tím kontrolu. No, to je opravdu zábavné. Německo by také mohlo vyloučit třeba základní práva. Všechny členské země přece podléhají e, ústavní kontrole ze strany e, soudu pro lidská práva. Není důvodu, proč by Evropská unie z toho měla být vyňata. E, máme a máme případ Matthews, který jasně ukazuje, že smlouvy nejsou akty Unie, ale členských zemí a je možné napadnout jednotlivě nebo kolektivně členské země za jejich porušení. Čili toto je opravdu pomílená myšlenka, představa. E, další vážný argument, že soud by neměl vstupovat do vnitřní dělby práce Unie. E, to je problém vlastně, chtěl jsem říct národní, je to problém čistě vnitřní, interní pro Unii. Není, e, je třeba, aby Štrasburg nerozhodoval o tom, jaké jsou pravomoci Bruselu. E, možná ještě v diskusi se to dotkneme, ale v zásadě platí pravidlo v této oblasti, že je třeba umožnit jednotlivcům, aby mohli napadnout buď členskou zemi nebo Unii A je, pokud by eh, řekla, že to je kompetenční spor, tak eh, by Unie se mohla sama rozhodnout, že bude žalovanou stranou. Pokud by komise eh, Unie shledala, že to je problém s komunitárním právem, tak by se, tak by se hájila před soudem. Jsou různé možné systémy, není, Olivy už o tom hovořil, ale je třeba se vyhnout systému Bosforus, kde Irsko bylo, bylo žalováno kvůli aktu Unie. A bylo to Irsko, které vlastně hájelo Unii. Jak je to potom se spravedlivým soudním procesem? Pokud je Unie eh, eh, napadena, tak se má ona hájit a, a nečině tak ústy Malty nebo jiné členské země. Eh, dále odsouzení je společné pro členskou zemi a Evropskou unii a potom se členská země a unie dohodnou. A pokud nebudou spokojené, tak půjdou do Lucemburku k soudu a tam se definitivně rozhodne o kompetencích. Další, opět eh, závažný problém, otázka monopolu interpretačního ze strany soudu, našeho soudu, toho velkého soudu. Soud má monopol na interpretaci práva Unie. A říká se nám, že Štrásburg nyní bude interpretovat právo Unie. Já si myslím, že tady je zaprvé určitý princip, Ehm, Evropský soud pro lidská práva to už několikrát eh, řekl, že totiž neinterpretuje vnitrostátní právo. Neinterpretuje tady ani právo Unie. To je prostě daný fakt pro Štrasburský soud. Bere eh, interní právo tak, jak interpretováno. Pokud eh, by se soud zmílil, tak nezapomeňme, že, to, že ty rozsudky jsou deklaratorní povahy. To znamená, potom je možná by vnitrostátní soud řekl, nebo ten subjekt řekl, uh, odsoudili nás, ale do, tady do, došlo tady k neporozumění, uh, naše právo, náš zákon vypadá takto a je to v souhlase s umluvou. Uh, dále je tady, nezapomeňme, že tady je také podmínka vyčerpání všech uh, interních, tedy vnitrostátních opravných prostředků. Pokud by uh, došlo, došlo pokud by bylo třeba jít nejprve k Lucemburskému soudu, tak eh, prostě se půjde nejprve k Lucemburskému soudu a teprve potom do Štrasburku. Pokud eh, se subjekt obrátí na vnitrostátní soud, tak tady je to poměrně jednoduché. Je tam eh, povinnost stanovit soulad Eh, s Unii a je tam povinnost žádat o předběžnou, řízení předběžné otázce. Eh, pokud eh, tato žádost neproběhne, tak nebyly vyčerpány vnitrostátní opravné prostředky a v tom případě to není přípustné pro Štrasburský soud ta věc, ten případ. Pokud vnitrostátní soud řekne, ne, ne, ne, já se nebudu obracet na Lucemburský soud. Za prvé, pokud je to otázka um, validity platosti, on vlastně, ten soud vlastně porušuje právo Unie protože máme opět eh, judikát, který říká, že je třeba, že tady, že tady soud nemůže odmítnout eh, obrátit se na Lucemburský soud. Ovšem, eh, neplatí to pro všechny případy. Pokud soud nereaguje na tu žádost, můžeme říci, že porušil právo na spravedlivý proces, a pokud eh, se ten eh, člověk obrátí na eh, Štrasburský soud, tak je možné, že bude řečeno, že se nebude projednávat obsahová stránka věci, ale že došlo evidentně k prorušení procedurálního práva na spravedlivý proces. A celá řada rozhodnutí Štrasburského soudu bude právě tímto směrem. Možná bude třeba ve, ve smlouvě o přistoupení jasně říci, jaké jsou vnitrostátně opravné prostředky. Pokud je o e, žaloby. E, žaloba proti členské zemi musí být vyloučena. E, pokud je o třetí země, ano, tam ano. A rád bych řekl, že Rusko ratifikovalo 14. protokol. Také ano, žalobám jednotlivců. Já si myslím, že je třeba to pojmout jednoduše nevymýšlejte systémy, kde jednotlivec eh, musí jít nejprve do Lucemburku a musí tam být potom eh, řízení předběžné otázce eh, se Štrasburkem. Pokud se to trvalo 20 let, aby to bylo drahé, tak to je nejlepší cesta, tak to zařídíte. Nechte jednotlivým soudcům jak si jejich zájem. Pokud Eh, respektive nechte eh, jednotlivci, aby se sám rozhodl, pardon. Eh, pokud se hledá, že to je příliš komplikované a nákladné do Štrasburku, jak to se neudělá. Já si myslím, že bychom měli ponechat možnost. Čili nejprve to je otázka tady účasti, plné účasti, případně soudce za Evropskou unii v soudu, tak tady nebudeme jednat se skloněnou hlavou a říkat, jsme maličci, nechceme všechno. Já ve svém dokumentu eh, říkám, že jsou určité eh, eh, také možnosti, alternativní možnosti, pokud bychom narazili na nepřátelský postoj členských zemí. Chci na závěr ještě říci jednu věc, pane předsedo. Přistoupení by znamenalo vrácení jednoho práva, které bylo ukradeno než byly pravomoci přeneseny na, člensk- na Evropskou unii, například zemědělské oblasti, tak, mohly členské, tak bylo možné řešit eh, zemědělské spory ve Štrasbursku. Dnes to není možné, protože tato pravomoc byla přenesena na Unii a Unie eh, není členem umluvy. Tedy přistoupení by řešilo požadavek jednotlivců, soukromých osob, aby jim bylo navráceno právo, které jim Evropská unie ukradla. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore. A nyní má slovo třetí řečník, profesor Olivier de Schutter, který vyučuje na univerzitě Louvain-la-Neuve. Děkuji, pane předsedo. Jean-Paul to je vždycky velkým potěšením a také velkou výzvou hovořit po vás. Já se pokusím navázat na některé prvky, které zde byly zmíněny v diskuzích. Doufám, že nebudu příliš opakovat něco, co už bylo řečeno. Zajímají mě především čtyři body které máte už částečně rozvinuty v písemném materiálu, který vám včera předali služby komise. chcete říci pár slov eh, k principu autonomie, který Soudní dvůr Evropských společenství podle svého starého práva, starého názvu stavil do centra. Vyplývá to z odstavce 19 Eh, smlouvy o Evropské unii a článku 344 smlouvy o fungování Evropské unie. Tento princip autonomie znamená, že otázky výkladu a uplatňování práva Evropské unie musí podléhat eh, kontrole Soudního dvoru Evropské unie, který má monopol na výklad práva Evropské unie. Z tohoto principu vyplývají dva důsledky. Za prvé, Evropský soud pro lidská práva nemá právo definovat kompetence členských států a Evropské unie. Členské státy a Evropská unie musí sami toto rozdělení vyčlenit, definovat pod kontrolou Soudního dvora EU. Myslím, že abychom reagovali na legitimní obavy, které se občas vyjadřují, to znamená podléhat Evropskému soudnímu dvoru pro lidská práva, že by to vytvořilo určité riziko, určité ohrožení rozdělení kompetencí, myslím si, že nejjednodušší technika by spočívala v tom, že bychom oprávnili všechny členské státy že musí tedy odpovídat za opatření, která byla přijata před Evropským soudním dvorem pro lidská práva. To znamená, že tímto způsobem by členské státy měly eh, právo, nebo tedy zúčastněné strany, eh, právo donutit k vystoupení členské státy nebo Evropskou unii, což je vlastně uh, nucená intervence, kterou známe z občanského práva, taky by zde mělo být právo na dobrovolnou intervenci, když eh, před Evropským soudním dvorem pro lidská práva se objeví nějaká věc, kdy eh, členský stát nebo Evropská unie musí řešit svou vlastní kompetenci. Uh, Návrh zprávy, který byl opravdu skvěle připraven, počítá s touto možností a já myslím, že je to zcela vhodné. S tím, že musíme říci, že Evropský soud pro lidská práva, nebo tedy jeho předseda, musí mít právo ospravedlnit, dovolit tuto intervenci, toto vystoupení. Já si myslím, že by se mělo jednat o vystoupení podle práva, aby zde nevznikaly situace, kdy Evropský soudní dvůr pro lidská práva by měl rozhodovat o rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a členskými státy. A řekl bych, že tyto zúčastněné strany to nejsou eh, jen a zástupci Evropské komise a tak podobně. Jsou to skutečné zúčastněné strany a následný nález Evropského soudního dvora pro lidská práva bude platit eh, pro všechny zúčastněné strany, pro členské státy, pro Evropskou unii. To je vlastně procedurální eh, vyjádření tohoto principu společné a nedílné zodpovědnosti. Jsou to tři důsledky. Nemusíme se dohadovat na seznamu kompetencí, to by bylo zcela nemožné takovýto seznam vytvořit, protože tyto kompetence se neustále vyvíjí mezi Evropskou unii a členskými státy. Za druhé, také nemusíme určovat eh, zodpovědnosti ještě dříve, než Evropský soudní dvůr pro lidská práva rozhodne. Nesmíme zapomínat, že řízení u soudu pro lidská práva trvá 4 až 5 let v průměru. A když k tomu ještě přidáme mechanismus, eh, jehož prostřednictvím v rámci Evropské unie unie by se eh, měly a priori určovat kompetence, to si myslím, že by znamenalo, že by se nerozumným způsobem toto řízení ještě prodlužovalo. Za třetí, Myslím si, že tento mechanismus, který by donutil členské státy Evropské unie, aby se dohodly mezi sebou, pokud jde o prostředky, které by měly být uplatněny, aby se vykonal nález Evropského soudního dvora pro, lidské stá- pro lidská práva, odpovídá duchu solidarity mezi členskými státy, tak jak to také říká článek 4 odstavec 3 smlouvy o Evropské unii. Další e, následek tohoto principu autonomie je samozřejmě vyloučení mechanismu, horizontálních mechanismů kontroly, e, v rámci Evropské umluvy o ochraně lidských práv. Jedná se o e, ty mezistátní žaloby podle článku 33 umluvy. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že členské státy by se neměly napadat mezi sebou bez ohledu na to, zda ta otázka, kvůli které se chtějí napadnout, vyplývá z práva Evropské unie. Já si myslím, že ta mes se velmi těžko definuje velmi jasným způsobem a že je lepší vyloučit, zcela vyloučit eh, žaloby mezi členskými státy podle mechanismu článku 33 umluvy o lidských právech. Není to žádné žádná ochrana před mechanismem kontroly ze strany úmluvy eh, o lidských právech. V podstatě už se s tím počítá v článku 55 eh, listiny základních práv a svobod Evropské unie. Členské státy mezi sebou a mohou udělat kompromisy a zavazují se k tomu, že se nebudou vzájemně napadat a že budou tyto problémy řešit jinak, než se obracet na Šrasburský soud. Další bod, kterého bych se rád dotknul, se týká takovýchto situací, kdy Soudní dvůr EU nebude schopen se vyslovit k určité otázce, otázce slučitelnosti s lidskými právy, dřív než se na tuto otázku podívá Evropský soud pro lidská práva. To je skutečný problém a já si myslím, že ne třeba nutně v Bruselu, ale v Lucembursku, v Lucemburku někdy ta otázka vyvolává určitou nervozitu. Takže udělejme si jasný rozdíl mezi dvěma situacemi. Je zde jedna situace, o které hovořil Jean-Paul Jacques, kdy současné smlouvy o Evropské unii omezují kompetence Soudního dvora EU a zakazují mu vyslovit se k určitým otázkám, které přesto vyplývají z opatření, které by EU mohla přijmout. To je například eh, otázka společné zahraniční a bezpečnostní politiky, to je například článek 275 smlouvy o fungování Evropské unie, kde se v určitých omezených případech omezuje kompetence Soudního dvora EU, ale ne ve všech případech. Je to také článek 276 smlouvy o fungování EU, kde pokud jde o prostor svobody a, a tak dále, se říká, že Evropský soudní dvůr nebo Soudní dvůr Evropské unie nemůže uh, Eh, kontrolovat validitu nebo přiměřenost policejních operací a podobných operací. Nebudu citovat celý ten článek. Takže v takovýchto situacích ano, je právo EU zranitelné a tato zranitelnost vyplývá eh, z vůle členských států, které chtěly zbavit Evropskou unii částečně soudní kontroly. Uh, musíme se podívat na to, zda je to slučitelné s článkem 13 eh, umluvy o lidských právech, kde se hovoří o právu na žalobu bez jakékoliv výjimky, ale myslím si, že bychom měli zohlednit eh, komplementaritu, která musí existovat eh, mezi národními nebo tedy vnitrostátními opravnými prostředky a přístup k soudnímu dvoru EU. Článek 19 odstavec 1 smlouvy Evropské unie říká, že členské státy musí stanovit opravné prostředky, které jsou nutné k tomu, aby se zajistila efektivní efektivní soudní ochrana v oblastech, které pokrývá právo Unie. Já si myslím a, a myslím si, že se mohu i opřít o judikaturu Soudního dvora EU, že členské státy musí e, kompenzovat organizací opravných prostředků v rámci svých států nedostatečnou ochranu ze strany Soudního dvora EU kvůli tomu, že jsou omezeny jeho kompetence. Další situace je ta, o níž se také zmínil Jean-Paul Jacquet, a to je situace, i národní soudy nedělají svou práci, nerespektují své povinnosti, nepoloží uh, otázku k řízení o předběžné otázce, především pokud jde o platnost uh, práva společenství před uh, soudním dvorem EU a tím vlastně eh, narušují článek 277 smlouvy o fungování Evropské unie, které toto povinnost eh, zavádí. Eh, Soudní dvor EU ještě jasně neřekl, že žalobce který vynechal toto řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU, nevyčerpal opravné prostředky náležitě a tím pádem, když se potom obrátí na Štrasburský dvůr, měla by jeho žaloba být prohlášena za nepřijatelnou. Eh, tím by se měl Evropský soudní dvůr ujistit, že vždy se na něj obrátí eh, žalující strana dříve než na Strasburský eh, soudní dvůr. Já si myslím, že nemusíme nutně popisovat eh, ve smlouvě o přistoupení, jaké by měly být opravní, opravné prostředky. Myslím, že by se to mělo definovat na základě článku 13 listiny o základních právech. Třetí bod, ale ujišťuji vás, že ty další body budou kratší, takže právo, hlasovací právo v rámci výboru ministru. Tato otázka určitě vznikne. Zda bychom kvůli tomu měli pozměnit statut Rady Evropy, článek 46 odstavec 2, který eh, počítá nebo stanoví způsoby hlasování ve výboru ministru. Pokud ano, tak eh, by to nebyla nepřekonatelná překážka v každém případě. Eh, ta smlouva o přistoupení bude ratifikovaná 47 státy Rady Evropy. Mohli bychom změnit také statut Rady Evropy u této příležitosti já si ale myslím, že by stačila statutární rezoluce, statutární usnesení výboru ministrů. Máme v tom návrhu zprávy napsáno, že Evropská unie by měla mít ještě další cestu, která by se ještě doplnila k těm 27 cestám členských států. A já jsem to včera počítal. Pokud eh, se na to chceme dívat eh, eh, řekněme pesimisticky, tak každý stát by měl 1,037 eh, hlasů, protože je reprezentován sám o sobě a potom také eh, prostřednictvím Evropské unie. Evropská unie by měla být smluvní stranou jako všechny ostatní smluvní strany, ale Eh, možná to vyvolá nějaké skřípání zubů a v podstatě jde jenom o symbolickou otázku. Alternativa, která mně připadá vhodná, je, že Evropská unie a všech 27 členských států společně by měly k dispozici 27 hlasů v rámci výboru ministrů. A mohou hlasovat spolu, pokud se domnívají, že ta věc spadá do oblasti, kde je požadován společný přístup. To je eh, například eh, řešení, eh, které se uvádí v úmluvě OSN o právech handicapovaných osob a například v článku 44 se o tom hovoří. A eh, na závěr bych rád poblahopřál zpravodaji k odstavci, který věnoval na závěr svého usnesení jedné velmi důležité otázce. Přistoupení Evropské unie k revidované sociální chartě z roku 1996. Dámy a pánové, lidská práva jsou eh, nerozdělitelná provázaná. Ekonomická, sociální a kulturní práva si zaslouží stejně naše pozornost jako občanská a politická práva, která jsou obsažena v umluvě o lidských právech. Listina základních práv sama hovoří o této vzájemné provázanosti a také to vyjadřuje prostřednictvím struktury, která chtěla narušit to tradiční rozdělení mezi jednotlivými právy. A já konstatuji, že de facto, když se členské státy Evropské unie eh, eh, postaví před ten výbor, který dohlíží nad dodržováním té Evropské sociální charty, tak eh, hání právo Evropské unie v oblasti diskriminace, oblasti jednání, kolektivního vyjednávání, zdraví a bezpečnosti na pracovišti a tak dále. Připadá mě přirozené, že Evropský parlament dá určitý signál, že očekává, že se bude uvažovat o přistoupení Evropské unie této Evropské sociální chartě. O tom už hovořila Spinelliho smlouva. Ztratili jsme už 30 let, nestrácejme ještě dalších 10 let. Děkuji vám. Grazie, veramente. Děkuji, opravdu se nám velmi dobře daří dodržovat časový plán. Já bych poprosil místo předsedu Messerschmitta. Slyšíte mě, pane Messerschmitte? aby na chvíli mě zastoupil, eh, protože já musím na pět minut odejít, takže můžete přijít, můžete přijít předsedat na chvilku slyšení. Děkuji. Nicméně teď zahajuji výměnu názoru a jako první požádal o slovo Ramon Charegui. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všechna tři vystoupení, která jsme si eh, vyslechli, jsou velmi zajímavé. Já děkuji především Jean Paulu Jacquemu za velmi jasnou argumentaci a přesvědčivou argumentaci. A rád bych také zvlášť poděkoval Olivieru de Schutterovi za tu poslední eh, výzvu, že odkázal vlastně na odstavec 13. mé zprávy já si nejsem jist, že všichni poslanci tohoto parlamentu tak výslovně přijmou tento odkaz na sociální chartu, protože víte, že je to polemické téma, bohužel v kontextu zemí Evropské unie. Víte, že jsou zde, nebo je zde velký odpor v některých zemích, pokud jde o začlenění této koncepce sociálních práv do rámce lidských práv. A především je zde určitý odpor proti tomu, aby se Evropská unie začala vměšovat do sociálně-ekonomických otázek na poli členských států. Mně přišlo velmi důležité to, co jste říkal ohledně nutnosti zamyslet se nad eh, odstavcem 13 této zprávy. Odstavec 13 pouze vysílá určitý signál, jak jste říkal vy, pokud jde o potřebu zamyslet se nad eh, sociální chartou v rámci tak důležitého politického rozhodnutí, jako je přistoupení Evropské unie k úmluvě o ochraně lidských práv. Mám zde ještě jednu otázku pro vás všechny. Domníváte se, že je nutno zajistit eh, pozici spolužalovaných stran Evropské unie a všech členských států. Myslíte si, že to podle vás vyžaduje změnu článku 36 úmluvy? Protože zvláštnost Evropské unie v tomto případě možná nebude dostatečně zaručena bude to na základě současného článku 36 vždy zajištěno? Protože článek 36 zatím tuto možnost nepředvídá. Měli bychom tento článek reformovat, tento článek umluvy, aby vždycky Evropská unie a členské státy byly spolužalovanými stranami. Taková je moje otázka. Děkuji. Øh, er- Děkuji, hlásí se další øh, o slovo, takže si nejprve vyslechneme otázky. Děkuji. Když jsme přistoupili k umluvě, přestože je to no, když přistupujeme k umluvě, přestože je to mm, dokument Rady Evropy, tak se to stane vlastně součástí evropského práva. A Evropský soud pro Evropský soudní dvůr, tedy Evropské unie, se bude muset držet těchto ustanovení. Znamená to, že se vlastně budou vynocovat dva dokumenty. Jednak je to listina základních práv a potom umluva Rady Evropy o lidských právech. Na výboru LIBE jsem se ptal profesora Žakého, který mezi nás přišel, co by se stalo, který dokument by byl nadřazen, kdyby došlo k rozporu mezi nimi. A doufám, že teď vás, pane profesore, cituji správně. Vy jste řekl, že ten dokument, který bude vytvářet eh, větší nebo vyšší eh, lidské právo, bude nadřazen tomu, který ho vytváří menším způsobem. Já jsem o tom přemýšlel a se eh, no, zatím, pokud by byly dvě strany sporu, které by každé se odkazovaly na stejné lidské právo, které by ale vyplývalo z těchto dvou dokumentů a bylo by tedy rozporu. Mohlo by to například nastat v případě těch dánských karikatur Mohameda. Uh, v jaké fázi by to právo definované v těchto dvou dokumentech eh, bylo aplikováno. A potom mám jednu otázku na pana dok, profesora Šitera. Doufám, že jsem vás dobře pochopil. Vy jste říkal, že by měly být vyloučeny eh, věci, kdy jeden členský stát napadá druhý. Nevěděl jsem, jestli eh, jste tím myslel Soudní dvůr pro Evropskou unii anebo Evropský soud pro lidská práva. Myslím, že pokud by to bylo možné, tak by se obraceli jenom na Štrasburský soud. Pokud by byl vyloučen ze Štrasburského soudu, tak to by měl rozhodnout ten soud samotný. A v minulosti už se staly, že se členské státy napadaly u soudu. Například to bylo Irsko proti Spojenému království. Tehdy se to týkalo práv eh, eh, podezřelých z členství v IRA. Allora, la parola. Takže nyní má slovo kolega Severin. Thank you. <coughs> Děkuji. Thank you professors for your... Já bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří vystoupili v diskusi. Dovolte mi, abych řekl následující věc. Myslím, že je naprosto evidentní, že po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy má Evropská unie právní subjektivitu a tím pádem má možnost přistoupit k Evropské mluvě o lidských právech. Za druhé je jasné, že rozhodnutí je již obsaženo v Lisabonské smlouvě, které se popisuje právě toto přestoupení, nebo zavádí právě toto přestoupení k umluvě. A když to vezmeme jako výchozí bod, tak bychom měli dospět k závěru, že neexistují nekonzistentnosti mezi kompetencemi Lucemburského soudu a kompetencemi Strasburského soudu. České státy si mysleli, že by bylo dobře rozšířit soudní kontrolu i na rozhodnutí Evropské unie, ale ne prostřednictvím Lucemburského soudu, ale prostřednictvím Soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A tím se prohlubuje evropská integrace. Možná, že to někteří neradě slyší, že se tím vyšuje unijní charakter těchto práv. A my tady nechceme odsuzovat skutečnost, že soud v Lucemburku nemá kompetenci se zabývat některými typy věcí, ale měli bychom říci, že jsme to tak chtěli. Chtěli jsme, aby jiný soud, tedy soud ve Strasburku, mohl mít pravomoc se zabývat i otázkami, které předtím nebyly předmětem soudní kontroly. Další e, věc, kterou získáme, pokud přistoupíme k Evropskému o lidských právech, je rozšíření našeho společného prostoru eh, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. To je politický dopad. V určitém smyslu to znamená, že tím konsolidujeme soudní kontrolu nad rozhodnutími Evropské unie a umožňujeme přístup k této soudní kontrole také těm, kteří nejsou členy Evropské unie. A další věc. E, nabízíme těm lepší ochranu evropským občanům. Jejich práv se to dotýká, protože v minulosti nemohli občané všechna tato svá práva hájit v Evropské unii. Předtím, se Evropská unie stane signatářem úmluvy. A další argumenty jsem chtěl použít, možná, že naši hosté by eh, se k tomu také mohli vyjádřit. Jde o to, o občany nečlenských států Evropské unie budou mít eh, jako jednotlivci právo se obrátit na Evropský soud pro lidská práva, pokud se jich dotýkají rozhodnutí Evropské unie? A moje odpověď je ano. Je to spíše Eh, pozvánka k tomu, abyste eh, se k tomu také vyjádřili. A ještě v rychlosti jsem chtěl podpořit profesora Žaka Žakeho, že nepotřebujeme dodatečné protokoly. Nepotřebujeme. Nejsou žádné problémy s dodatečnými protokoly. Pokud budou podepsány všemi členy Rady Evropy, tak to bude znamenat, že jsou stranami Evropské mluvy o lidských právech, včetně všech protokolů. V našem případě ale pokud eh, ty míněné státy budou obžalovány u Evropského soudu, tak to potom bude rozhodováno na základě všech těch protokolů. pokud dojde k projednání případu, kdy Evropská unie jako, jako právní subjekt bude předmětem soudního projednávání, tak to bude včetně protokolu a bez toho, by se tím ovlivňovala kompetence českých států, které tyto protokoly nepřijaly. Takže bychom tyto dvě věci neměli se měšovat. Prakticky žádné problémy, žádný důvod ke znepokojení učenských států Evropské unie není s ohledem na tyto protokoly. A ještě poslední článek usnesení, kde se hovoří o Evropské sociální chartě. Já si myslím, že bychom mohli zohlednit to, co tady bylo řečeno, a sice, že koncepce lidských práv se vyvíjí a že existuje koherentní systém lidských práv, který není možné dělit nebo tříštit, ale měl by být integrovan. A i když Lisabonská smlouva říká, že přistoupíme k Evropské umluvě o lidských právech, pouze, tak si myslím, že bychom měli zvážit i jiné úmluvy, které spadají do té univerzální koncepce lidských práv. To by mělo být považováno také za součást našeho mandátu. A i k těmto umluvám bychom měli přistoupit. A tak to bychom mohli nalézt právní základ i pro tyto pro přistoupení k těmto umluvám, protože ty spadají do toho jednotného eh, světa nebo globálního systému lidských práv. Děkuji. Děkuji, pane Severine. O slovo požádal pan Dav? Ano, prosím. Ano, děkuji. Já se domnívám, pane předsedo, že naši řečníci řekli či implikovali že všechny dodatečné protokoly je třeba považovat, eh, je třeba zvažovat případ od případu. A není to tak jednoduché, jak by se zdálo na první pohled. Je třeba ověřit, zda dodatečné protokoly jsou v souladu s listinou. Zdá se, že to je asi důležitá věc, kterou je třeba provést ještě předtím, než budeme mít, si, budeme mít jistotu, že tyto protokoly, že se k ním máme připojit. Moje otázka zní, zda Podepsání dodatečných protokolů je třeba pojmout jako součást přistoupení k umluvě, respektive vyjednávání o přistoupení. Nebo zdá je možné tuto věc odložit na pozdější dobu. A moje druhá otázka. Pan Engel tady nastínil poměrně temný obrázek administrativních a politických překážek, kterým čelí soud eh, ve své činnosti. Jsme si vědomi toho, že přistoupení EU k umluvě sebou ponese náklady. Náklady, to je vždy zajímavá otázka pro parlament a já bych byl velice vděčen, kdybyste mi mohli poskytnout určitý odhad, nějaké číslo, v jakém zhruba objemu se to bude pohybovat. A za třetí, ještě jsem neobdržel odpověď na svoji předchozí otázku ohledně vhodného typu zastoupení ve výboru ministrů. Souhlasíte s tím, že by zástupcem EU měl být komise? Honorable Mendes de Vigo. Děkuji, pan Mendes de Vigo. Pane předsedo, já se omlouvám. Musel jsem ehm, na chvíli odběhnout a přišel jsem o kus diskuze, takže pokud položím otázku, na, které už bylo, na kterou už bylo odpovězeno, tak ji prosím ignorujte. Týká se to výhrad členských států ohledně jednotlivých eh, protokolů. Já si myslím, že Evropská unie by také mohla položit eh, nebo představit výhrady. Z právního hlediska úplně stejné, takže by mě zajímalo, jak se na to díváte vy. A za druhé, pan Severin se ptal na jednu věc, která je také ve zprávě pana Charegviho. Mě by také zajímalo, jak se na to díváte vy. V tom posledním odstavci se hovoří o přistoupení EU k Evropské sociální chartě. Mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji. Děkuji. A ještě požádal o slovo pan Busutil. Máte slovo. Yes, thank you, Mr. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji za uspořádání tohoto zajímavého slyšení. Včera jsme projednávali stanovisko paní Kingy Gál ve výboru pro občanské svobody. Včera bylo toto téma na pořádu dne. Já jsem učinil připomínku, kterou chci učinit i dnes. Možná bych vyvolal reakci našich ctěných odborníků týká se to vztahu mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. Tento vztah je podle mne nesmírně zajímavý. Konkrétně zaznamenávám, že poprvé vlastně budeme mít mimo evropské soudce, kteří vlastně budou rozhodovat o platnosti evropského práva, evropské legislativy. A neevropský soud, tedy soud mimo EU, bude rovněž rozhodovat o platnosti legislativy EU, pokud je lidská práva. A mě by zajímalo, zda to vyvolává nějakou reakci u přítomných eh, lidí, protože zde otázka například toho, zda lidé, kteří nemají nutně zkušenost s určováním s rozhodováním v otázkách, které souvisejí s evropským právem, by měli vůbec eh, být zapojeni do rozhodování o tom, co nakonec má dopad na eh, právo EU. Takže zajímalo by mě, zda eh, byste na to někdo chtěl reagovat. Děkuji. Děkuji. Já se tedy obrátím na naše odborníky a zeptám se, kdo by chtěl reagovat na položené otázky a návrhy ze strany mých kolegů. Takže kdo by si chtěl vzít slovo jako první? Prosím. Děkuji, pane předsedo, byla tady řada otázek a zajímavých otázek, že vemu to rychle. Zpravodaj pan Mendes de Vigo ohledně sociálních práv. Já k tomu jenom řeknu, jak už to řekl pan Olivier de Schutterer, že je třeba, s tím, že třeba začít. Nezapomeneme, že v listině máme sociální práva, ochranu sociálních práv, což odpovídá té původní listině, nikoli té zrevidované. Nezapomeneme také, že než Eh, bude v Británii 40 stupňů na sluníčku každý den, eh, dokud tedy nebude eh, v Británii <laughs> takovéto počasí, tak to bude nesmírně obtížně proveditelné, protože to je to prostě stát, který činí velké problémy, ale byly země, které byly naprosto proti přistoupení a potom během 30, téměř 40 let se nám podařilo to změnit. Čili pokud se do něčeho nepustíme, tak se nakonec nic nezmění. Myslím si, že se tady rysuje začátek. Pokud je otázku zpravodaje, myslím si, že je nevyhnutelné, aby Evropa mohla být eh, spolu eh, žalobcem. A není možné nechat členské země, aby vystupovali jménem Unie. Eh, já si myslím, že možná by bylo třeba nastavit nějaká kritéria, respektive e, není e, možné dávat e, zakotová kritéria, protože pak by Štrasburský soud rozhodoval a přísluš o kompetencích Evropské unie. Nechme věci se přirozeně vyvíjet. Pokud je o otázku Andrewa Dafa k zastoupení výboru ministrů, samozřejmě přirozeně podle smluv je to komise nevidím, kdo jiný by mohl tuto roli zastávat. Je třeba ubírat se klasickou logikou smluv. Pokud je o otázku vztahu mezi těmi dvěma systémy, a tím už rychle skončím, rád bych zopakoval, že umluva už je součástí práva Unie. To znamená, problém vztahu mezi umluvou a listinou už dnes je aktuální a platný. Řešení, které jsme nalezli, je, spočívá v tom říci, jak eh, s tím počítá listina, že umluva je minimální normou pod níž Unie nemůže klesnout, ale může zacházet dále nad její rámec. Pokud je o problém karikatur Mahomera, pokud by listina zajišťovala, zajišťovala větší ochranu, aplikujeme listinu. Pokud by větší ochranu zajišťovala umluva, budeme provádět umluvu. Pokud je otázku pana Severina, já bych nešel až tak daleko, že bych řekl, že existuje nekoherentnost mezi oběma soudy. Jednak si myslím, že každý z těchto soudů je sám sobě koherentní, na to je příliš respektuji, než abych něco takového říkal, ale soudní dvůr má úplnou příslušnost pro veškeré právo Evropské unie. Štrasburský soud má pouze subsidiární a sekundární příslušnost pro práva základní, základní práva. Čili my bychom Lucemburku nic neubírali. Pokud tady eh, problematiku eh, určení kompetencí a interpretace eh, práv v Unie ponecháme stranou. To jsou jediné problémy, které třeba dojasnit ale jinak eh, Lucemburský soud bude nadále fungovat tak, jako tomu vždy bylo. Jediné, co tady vlastně přidáváme, je eh, dodatečný stupeň kontroly. A pokud je otázku, zda nám nevadí, že to najednou budou lidé mimo Unii, kteří se budou vyjadřovat nebo rozhodovat o otázkách práva Unie, ale vadilo, vadí Německu, když český soud ve Štrasburku eh, může řešit nějaký případ týkající se Německa. Pokud si přejeme externí kontrolu, pak samozřejmě musí vykonávat eh, externí lidé, externí osoby, kteří mají naprosto nezávislou vizi. To tak vypadá logika celého systému. Pokud je o protokoly, dávajte pozor. Eh, soudní dvůr již provádí některé protokoly. Protokol číslo jedna, právo na majetek a podobně. To všechno již platí. Čili já bych nehovořil o e, revizi u těch protokolů. Všechno, co odpovídá právům e, chráněným listinou, zakotveným listině, musí e, být vlastně uzavřeno. Musí, na to, k tomu musí protokoly Unie uzavřít, respektive přistoupit k ním. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych vyzval pana Angela a pana Šutera, zda se chtějí vyjádřit, chtějí něco doplnit. Ano, pane předsedo. Rád bych reagoval na čtyři body mezi tou řadou bodů, které zde byly zmíněny v pořadí, v jakém zde byly vzneseny. To, co říkal pan Charegui ohledně pozice spolužalobce, kterou by Evropská unie nebo členské státy měly, nebo tedy spolužalované strany, měli mít, tedy společně Evropská unie a členské státy, měly by mít právo na tuto pozici. Je to mechanismus, který se liší od současného mechanismu intervence podle článku 36 eh, umluvy o lidských právech. Jde o to, že bychom se ujistili, že ta žaloba bude směřována proti Evropské unii a členským státům, kterých se to týká zároveň a ty spolužalované strany jsou eh, součástí procesu, zúčastněnými stranami procesu. Rozsudek se bude vztahovat na obě tyto strany a budou muset uznat jeho následky, takže se jedná o něco víc než pouhou účast na eh, řízení. Myslím si, že to vyplývá z toho, nebo počítá s tím, že faktu o přistoupení bychom tuto specifičnost měli zmínit a měli bychom uznat eh, toto právo na spolužalovanou stranu. A další, já budu pokračovat anglicky. Protože se padla anglická otázka eh, mezistátních eh, žalob, žalob mezi státy u soudu pro lidská práva. Já si myslím, že to je velice relevantní otázka, zda by tyto věci měly být naprosto vyloučeny, tedy žaloby navzájem mezi členskými země EU, anebo zda můžeme přistoupit na riziko, že řekneme, co je vyloučeno v oblasti mezistátních žalob, e, pokud to spadá do e, oblasti práva EU. Můj problém s touto druhou alternativou, pokud jsem to e, dobře pochopil, to je problém pro Jean-Paula Žakého, že potom by vlastně bylo na soudu pro lidská práva, aby rozhodl, co spadá či nespadá pod příslušnost práva EU, což by možná bylo problematické. Můžeme se rozhodnout úplně tuto věc vyloučit, říct se tedy, že mm, žaloby mezi státy EU jsou, nepři- jsou nemožné. Mohl bych také říci, že e, přístupová smlouva o tom, nic, o tom bude mlčet, protože v každém případě jde o e, povinnost vyplývající z článku 344 smlouvy o fungování Evropské unie, e, což je samozřejmě závazné pro členské země, které by se měly zdržet eh, obra- obracení se na externí soudce, um, arbitráže, soudy, um, aby rozhodovali ve věcech tady um, evropského práva, práva EU. Čili já si myslím, že tady jsou asi dvě možnosti, ale ten případ Irsko versus Velká Británie z roku 88, to je také věc, kterou musíme mít na paměti. Uh, za třetí zde padla otázka toho, zda by příslušníci třetích eh, zemí mohli, po, mohli eh, žalovat eh, Evropskou unii nebo členské země v oblastech, které se týkají, které spadají do práva EU. Já si myslím, že to je velice důležitá otázka. Tím spíše, že jurisprudence, judikatura Evropského soudu pro lidská práva odůvodněně stále více váhá ohledně rozdílnosti v zacházení eh, na základě čistě kritéria státní příslušnosti. To je stále obtížnější v demokratické pluralitní společnosti toto ospravedlnit. Já sám se domnívám, že eh, série rozdělného zacházení souvisejícího se státní příslušností eh, v určité členské zemi s tím, že by se rozdílně zacházelo s občany EU a na druhé straně s příslušníky třetí země, že to se žádá velice důkladnou analýzu. E, veškeré rozdílné zacházení není, rozdílné zacházení není vždy nutně diskriminační. Někdy je možné ho zachovat, zejména v oblasti politických práv, ale možná e, zejména pokud jde o e, pohybu, svobodu pohybu, svobody, svobodu usazování, tady by se to možná žádal další přeskum. A pokud je o čtvrtou otázku, která se týká výhrad, které může Evropská unie uplatnit při přistoupení, že by tady, to je tedy otázka pana Mendeze de Viga, já si myslím, že tady jsou možná dvě výhrady, u kterých bychom se jim, se jim mohli zabývat. První výhrada by se týkala toho, že by Evropská unie řekla, že se domnívá, že Eh, vnitrostátní opravné prostředky, které je třeba vyčerpat předtím, než je možné se eh, obrátit na Štrasburský soud, eh, že tyto vnitrostátní opravné prostředky nebudou považovány za vyčerpány leda, že by žalující strana nadnesla otázkou v souladu se základními právy zaručenými právním pořádkem Unie před vnitrostátním soudem a že by tady žádala řízení o předběžné otázce. To by eh, byla nejlepší cesta, jak zajistit, že eh, Soudní dvůr Evropské unie bude mít příležitost se vyslovit předtím, než eh, by se vyslovoval Štrasburský soud. A samozřejmě Soudní dvůr Evropské unie by jistě chtěl využít této příležitosti, aby zaručil ochranu základních práv. Další věc by se týkala občanství Evropské unie. Soud pro lidská práva před eh, několika roky měl možnost se vyslovit eh, slučitelnosti článku 4 eh, umluvy o rozděleném zacházání mezi občany EU a příslušníky třetích, státními příslušníky třetích zemí. Je to poměrně už zastaralá věc, přitom zastal její rozsudek, ten, ta oblast se dosti rychle vyvíjí. Pokud by to bylo nutné, což mě by tedy mrzelo, by bylo třeba Eh, se bránit eh, rozhodování eh, Štrasburského soudu o této oblasti, tak to by byla opět věc, kterou bychom museli ještě se jí zabývat a přeskoumat. Vivian Děkuji a nyní má slovo Vivian Redding, místo předsedkyně Evropské komise pro spravedlnost, základní práva a občanství. Abychom eh, nějak uspořádali tu svou práci, tak bych se rád zeptal, zda s námi paní Redingová může zůstat až do konce, anebo zda musí odejít dříve, protože zde jsme naplánovali vystoupení pana soudce Timmermance a potom vaše vystoupení. A samozřejmě kolegové budou mít určitě pro paní komisařku nějaké otázky. Můžeme tedy předsunout eh, vaše vystoupení, ale nějakou otázku vám určitě kolegové položí. Takže já bych mohl dát také slovo ještě panu Engelovi, ale můžeme to udělat až poté, pokud by paní komisařka měla nějaký časový problém. Takže řekněte nám prosím, jaké jsou vaše časové dispozice. Pane předsedo, jak si dokážete představit, v politice jsou někdy povinnosti, které nebyly naplánovány. Normálně bych tady být neměla, jsem tady, přednesu své vystoupení, které bylo naplánováno, ale pak jsem tady sebou vzala pana Hanese Krema, který je pověřen v rámci právní služby tímto materiálem, aby jménem komise mohl odpovědět na otázky. Takže pokud dovolíte, abych eh, já mohla teď vystoupit, protože právě protože včera komise rozhodla o vyjednávacím mandátu, takže bych vás ráda informovala o tom, co je obsaženo v tom jednacím mandátu a jak se na to díváme my. Dobře, takže si myslíme, že můžete tedy vystoupit. Bylo by dobře, kdybychom mohli nechat aspoň pár minut na otázky, které budou ze strany kolegů určeny přímo vám. Eh, Já jsem eh, se povzala pana Johannese Kremera, který má na starosti tyto záležitosti v komisi, stejně tak eh, to má na starosti v rámci právní služby komise. Je to právní služba, která se o to stará a může mě tedy zastupovat. Děkuji. Dámy a pánové, jak jsem již oznámila včera oficiálně, Evropská komise dokončila přijímání mandátu pro jednání a rozhodl o, o něm kolegium komisařů na návrh právní služby a nyní jsme tento mandát předložili radě, protože rada musí vyslovit svůj souhlas předtím, než bude moci jednání zahájit. A jak se, eh, jak je řečeno také v našem jednacím řádu, parlament o tom musí být plně informovan. Přistoupení k umluvě, a to samozřejmě všichni víte, dokončí eh, evropský systém ochrany základních práv. Není to nic nového. Pamatuji se, že v roce 1994 Lucemburský soud se vyjádřil k této otázce a tehdy prohlásil, že k tomu neexistuje právní základ. Ten právní základ byl teď vytvořen v Lisabonské smlouvě a na základě toho je jasné, že to jež není nějaká možnost, ale je to povinnost k umluvě přistoupit. To přistoupení ale není izolováno, je to jedna ze čtyř součástí komplexní politiky v oblasti základních práv v Evropské unii. V první řadě je to listina základních práv, která je nyní součástí Lisabonské smlouvy a kterou já osobně považuji za nejmodernější kodifikaci základních práv na světě. Je právně závazná pro 27 členských zemí A jsou tady obsažena práva uvedená i v úmluvě. Rozsah práv je v listině stejný jako v Evropské úmluvě, ale listina jde ještě o něco dál a zavádí i nová práva, například hospodářská a sociální práva, která vyplývají eh, z ústavní tradice členských států a z judikatury Evropského soudního dvora jsou tady obsažena i takzvaná základní práva třetí generace, které jsou mm, trošku originálnější. Je to ochrana soukromí, bioetika, dobrá zpráva a článek 53 listiny také jasně říká, že úroveň ochrany, kterou listina zavádí, musí být minimálně tak vysoký jako úroveň ochrany, kterou poskytuje úmluva a je možné jít dále nebo výš než umluva. Eh, Podpora základních práv eh, se objevuje také ve stokholmském programu, kde se stanovují hlavní směry pro zlepšení základních práv v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. My jsme včera jednal také o akčním plánu, který by měl provádět sokomský program. Ty věci se tedy velmi chystají, jak vidíte, pracujeme velmi rychle na tom, aby se všechny nástroje mohly schválit co nejdříve. Tento akční plán stanovuje pětiletý program, který eh, bude platit jednak pro komisařku Malstrem, která má na starosti vnitro a také pro mě eh, v oblasti spravedlnosti a základních práv. No a doufáme, že se nám podaří to formálně přijmout před létem. Třetí prvek, o kterém jsem chtěla hovořit, je to, že předseda komise se rozhodl eh, rozdělit to původní portfolio na část vnitra a část spravedlnosti a základních práv, což ukazuje, že považoval za nutné posílit akceschopnost komise v těchto oblastech. A je to naprosto oprávněné, protože nyní konečně máme větší kompetence zavedené Lisabonskou smlouvu a můžeme postoupit dále. Protože dokud se ta rozhodnutí přijímala v rámci třetího pilíře, tak eh, se nic moc nemohlo vyvíjet. A to, co vzniklo, bylo eh, mírně chaotické velmi těžko se to aplikovalo v praxi. Jsou určité věci, které nelze nařídit. Například budování vzájemné důvěry, kterou bychom v budoucnosti rádi měli. Přistoupení Unie k umluvě je samozřejmě politickým a právním aktem. Z pohledu občanů si myslím, že je důležité dát najevo, že tady jde o záruky jakýkoliv osob, které se cítí poškozeny orgánem Evropské unie nebo členským státem a které mohou podat žalobu na Unii u Štrasburského soudu. A to stejně platí také pro žaloby mezi členskými státy. Musíme občanům říci, že samozřejmě nejprve musí vyčerpat všechny vnitrostátní Eh, nápravné prostředky, opravné prostředky, pardon. Dále toto přistoupení k umluvě eh, znovu zdůrazňuje klíčovou roli umluvy v ochraně lidských práv v Evropě. A to i mimo hranice 27 členských států Unie, protože tím, že přistupujeme k umluvě, posilujeme štrasburský systém a to tím, že integrujeme tento právní řád do našeho systému soudní kontroly. Tím zvyšujeme důvěryhodnost a to jak interně, tak externě našeho závazku podporovat ochranu základních práv. Právně za to tím dokončujeme Eh, to, co jsme začali přijetím listiny a také tím chceme zajistit, aby se judikatura obou soudů vyvíjela v souladu. Tedy o zajištění ochrany základních práv na celém evropském kontinentu a doufáme, že tím přispějeme k šíření našich hodnot. Bude to také znamenat, že Štrasburský soud bude moci posuzovat přímo akty přijímané Unii a ne jednotlivě, jak to bylo v minulosti, členskými státy. A znamená to, že současná právní situace se bude odrážet přesně v jednacím řádu Štrasburského soudu. Úmluva také přisuzuje nová práva stranám sporu, které se budou obracet na Štrasburský soud. Protokol číslo 8, já jsem v diskusi slyšel, že hovoříte o tomto protokolu. Protokolu 8 Lisabonské smlouvy jsou uváděny substantivní záruky související s přistoupením k úmluvě tak aby specifická povaha evropského práva zůstala zachována. A náš mandát, což je doporučení radě, plně zohledňuje i tento požadavek. A já mohu zmínit dva aspekty, uvádí se také ve zprávě pana zpravodaje. V první řadě je evidentní, že pravomoce evropských institucí, jak jsou definovány smlouvou, nemohou být ovlivněny přistoupením k úmluvě. V dohodě o přistoupení bude ustanovení, které to potvrdí. Přistoupení Unie k úmluvě také nezmění postavení jednotlivých členských států ve vztahu k úmluvě, k protokolům nebo k výhradám potřeba zajistit, aby dohoda o přestoupení vytvářela eh, rozhodnutí týkající se pouze eh, institucí Evropské unie, aplikace evropského práva. A teď k protokolům, eh, o nich se také hovoří v návrhu zprávy. Čtyři z protokolu nebyly ratifikovány všemi členskými státy. Na z hlediska politiky základních práv je komise pevně přesvědčena o tom, že kterýkoliv z těchto protokolů může být potenciálně relevantní při výkonu pravomocí Unie. Určité záruky zakotvené v těchto protokolech jsou reflektovány také v listině. Takže přistoupení Evropské unie k úmluvě a také k těmto protokolům je um, dobré také tady v tomto okamžiku ale ještě členské státy nemají společné stanovisko k přistoupení k těmto protokolům, těm k těm protokolům, které nebyly všemi ratifikovány. A komise proto navrhuje dvoufázový přístup, aby mohlo rychle dojít k dohodě První fáze by znamenala, že udělíme právo přistoupit k jakýmkoliv stávajícím nebo budoucím protokolům úmluvy, tedy vytvoříme právo k ním přistoupit a v druhé fázi budeme muset rozhodnout o tom, ke kterým protokolům přistoupíme, kromě samotné úmluvy. Nám jde o velmi hladké eh, začlenění do toho systému a přistoupení by mělo zachovat veškeré hmotné a procesní rysy systému. Přistoupení musí splnit dva požadavky. Jednak je to speciální charakteristika evropského práva, která musí být zachována, a za druhé je důležité řešit i specifické postavení Unie jako zvláštního právního subjektu, který má autonomní pravomoce a která se stane smluvní stranou po boku členských států. Mechanismus k tomu byl, nebo takový mechanismus byl původně určen pouze pro členské státy, takže technické a procesní změny, které vyplývají z tohoto požadavku, jsou následující. Jeden z nich je například eh, možnost spolužalob pardon, to, že Unie bude jednou ze žalovaných, eh, bude moci být jednou ze žalovaných stran. Evropská unie se bude moci připojit eh, k, ke sporu jako jedna ze stran, pokud se to bude dotýkat některého členského státu. To je zejména důležité, když eh, bude existovat podezření na porušení umluvy z titulu aktu, eh, který členský stát vykonával, protože to bylo součástí evropského práva. A vlastně výkon nebo aplikace evropského práva znamenala porušení úmluvy. Pouze tím, že předělíme Unie statut plné, plnohodnotné strany řízení, tím bude mít statut, který ji umožní hájit soulad evropského práva se umluvou. A to včetně požadovat přeposlání té věci k velké komoře Staturského soudu. A Unie bude rovněž zavázána vykonávat rozsudky Štrasburského soudu a bude mít povinnost tedy takové rozhodnutí vykonat. To znamená, že bude muset případně zrušit anebo modifikovat ustanovení evropského práva. Bez tohoto mechanismu by Štrasburský soud mohl vynést eh, rozhodnutí pouze proti členskému státu, i pokud by to porušení lidských práv z úmluvy bylo vyvoláno přijetím evropského práva. Potom byla nešlo vykonat eh, ten, to, ten rozsudek, no to rozhodnutí, vzhledem k tomu, že členský stát nemůže sám zrušit nebo modifikovat evropský zákon nebo evropské právo. My si také myslíme, že Strasburský soud by v zásadě neměl stanovat výklad evropského práva. Autonomní výklad evropského práva znamená, že by Evropská unie měla mít možnost se připojit k jakémukoliv sporu dotýkajícího se členského státu. a pokud eh, jakékoliv porušení umluvy vyplývá z evropského práva. Potom jde o vnitřní pravidla, která by měla určovat, jestli se Evropská unie připojí ke sporu jako jedna ze žalovaných stran. Tato, tento mechanismus je tedy velmi mm, omezenou změnou, je to procesní změna a nějak nenarušuje fungování úmluvy. Spíše zajišťuje hladký průběh, eh, hladké fungování nebo hladký vstup Unie do systému úmluvy. Hlediska výkonu bych chtěla ještě jednou zdůraznit postoj komise. Zástupci Unie by se měli účastnit práce v orgánech úmluvy na rovnoprávném základě s dalšími smluvními stranami. To se především týče samotného Štrasburského soudu. A přítomnost soudce nebo zastoupení každé smluvní strany soudcem v soudu je jeden hlavních pravidel, které měl zajistit, že každý právní systém, každý právní řád je u soudu zastoupen. Je to také reflektování zájemného systému záruk smluvních stran. A dále se tím posiluje legitimnost rozhodnutí, která soud přijme. Takže zásada přítomnosti soudce za Unii je naprosto nezbytná a je nesmírně důležité eh, takového soudce nominovat, vzhledem k tomu, že evropské právo je autonomní a specializované. A jeden z, jedna z hlavních výhod přistoupení k úmluvě je také zajištění to, aby evropské právo bylo adekvátně zastoupeno v rámci soudu ve Štrasburku. Aby soud měl dostatečné odborné zkušenosti, které mu umožní zohledňovat specifičnost evropského práva. Komise je tedy proto, aby eh, byl zvolen soudce, který bude na plný úvazek pracovat ve Štrasburském soudu a který bude mít stejné povinnosti, stejná práva jako ostatní soudce, který bude potenciálně vystupovat ve, v jakýchkoliv věcech u tohoto soudu. Co se týče volby soudce, a teď se obracím na poslance Evropského parlamentu, měla by, měl bychom aplikovat běžný postup obsažený již v úmluvě, tedy že parlamentní zhromáždění Rady Evropy by tohoto soudce zvolilo ze seznamu tří kandidátů, které navrhne Evropská unie. Já si myslím, nicméně to teď spíše na vás, poslancích, si myslím, že příslušný počet poslanců Evropského parlamentu by měl být přítomen na zasedání eh, parlamentního zhromáždění Rady Evropy, až se budou, až se budou volit soudci do Štrasburku. A i tady je náš postoj v souladu s tím, co se objevuje v návrhu zprávy parlamentu. také velmi ráda, že konstruktivní duch spolupráce je i na straně španělského předsednictví. Španělské předsednictví se velmi zasazuje o, zasadilo o vypracování mandátu, teď je na jednacím stole rady a já doufám, že rada rychle projedná mandát tak, abychom mohli vyjednávání o přistoupení zahájit co nejdříve. Asi jste pochopil, pane předsedo, že komise bere tento mandát velmi vážně a bude vyjednávat my odhodlaně. Postupem doby v těchto jednáních, a je to komise, která bude vést tato jednání, eh, budete informováni, jakož i rada, a neustále budeme spolupracovat se soudem a s hlavními poradci, kteří nám mohou pomoci tato jednání dovést co nejrychlejšímu konci. Až skončí jednání, tak to všechno neznamená, že to, že to skončí, protože začne teprve ratifikační proces. A já doufám, a říkám to velmi jasně, že nebudeme mít žádný problém s 27 členskými státy Evropské unie, ale těch eh, dalších 20 států možná bude ještě nějakou dobu trvat. Děkuji, paní komisařko. Mohu se vás zeptat, zda je možné poslat členům tohoto výboru text tohoto mandátu? Děkuji. Vidím ale, že musíte odejít. Takže vás nemůžeme nutit, abyste zůstala s námi, nemůžeme vás zadržovat silou, takže děkuji a myslím si, že spolupráce s komisí bude určitě intenzivní na této věci. Prostě, Paolo. Uh, he's going to answer. Oh, He's the one who's going to stay to answer. Allora ci Je nám líto, že nemůžeme podrobit paní komisařku výslechu. Paní místo předsedkyní komise ale bohužel nedá se to jinak. V každém případě jsme rádi, že před nás předstoupila. Z té předcházející části nám ještě zbývá vyslechnout si eventuální odpověď doktora Engela k předcházejícímu kolu otázek, takže možná by bylo lepší dát mu slovo hned. Nebo nejdříve tedy by bylo lepší vyslechnout si soudce Timmermance, ze Soudního dvora Evropské unie a potom v rámci té debaty bychom jako první dali slovo doktoru Engelovi, pokud souhlasí. Takže teď eh, má slovo soudce Timmermans. Prosím. Merci, monsieur le président. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci eh, poděkovat za to, že jste pozvali člena soudu, aby se účastnil toto slyšení. Samozřejmě tady nemohu hovořit jménem soudu. Soud nemá žádné oficiální stanovisko eh, k otázce, která je předmětem dnešního slyšení. Nicméně jednotliví členové soudu se samozřejmě zabý, zamýšlejí na touto věcí. Já chci v každém případě potrhnout, že tady hovořím čistě osobně, jde o mé osobní stanovisko. Rád bych také na začátku se dotkl otázky, která se tu opakovaně diskutovala, totiž jaká by byla přidaná hodnota přistoupení Evropské unie k úmluvě. Já osobně se nedomnívám, že eh, úroveň ochrany základních práv, eh, tak jak je dnes eh, zajištěna v Evropské unii listinou a také judikatorou Unie, že by ta úroveň byla neuspokojivá a že by přistoupení Unie k umluvě bylo nutné z důvodu přemostění mezer, vyplnění mezer. Eh, Soudní dvůr již provádí umluvu, jak víte, eh, ve své judikatoře. Ehm, v posledních letech se stále častěji a podrobněji odkazuje na umluvu. A odkazuje se také na judikatoru Štrasburského soudu. A kromě toho eh, v neformální rovině Eh, doufám, že paní Potkan jsme, nebo, Tulkan jsme nebude protiřečit. Eh, spolupráce mezi oběma soudy je vynikající, to mohu říci. Já jsem teď, teď již cirka deset let členem Soudního dvora. A rád bych připojil ještě jednu věc, která pro mě je velmi důležitá. Eh, již to zaznělo, já bych to rád také zdůraznil. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy se umluva vlastně stala závaznou pro Evropskou unii, a to z důvodu listiny. Je to článek 59.3 eh, eh, listiny, který říká, že pokud ta práva eh, v listině odpovídají právům v umluvě, tak pak jejich smysl a jejich dosah, působnost jsou stejné, jako to stanoví umluva. To znamená, že v případě identity práv je třeba respektovat, dodržovat umluvu jakožto minimální úroveň ochrany. To znamená, že od nynějška eh, dodržování umluvy a nejenom umluvy, ale také i judikatury Štrasburského soudu je nutností pro, je to závazné pro Unii. A co je důležité, je to povinnost, která je zakotvená v primárním právu. Pokud je stav takový, pokud tedy umluva už je ve, velké, ve valné většině závazná pro EU, tak proč ještě k ní přistupovat? Já se domnívám, že tady jsou dva evidentní důvody. Jednak, eh, aby se Evropa začlenila, Evropská unie začlenila do celoevropského systému záruk lidských práv, který zajišťuje umluva a Štrasburský soud. A zároveň, a to je druhý důvod, eh, by se tím eh, skončilo s aktuální situací, která je trošku eh, excesem, že totiž pokud se eh, občan eh, cítí poškozen ve svých základních právech, ať již přímo či nepřímo nějakým aktem Unie, tak může napadnout členskou zemi a nemůže napadnout Unii. Tolik tedy, pokud jde o diskusi o přidané hodnotě přistoupení k umluvě. Přistoupení je Eh, vhodné. Článek 6 z 2 smlouvy eh, také říká, že tedy je to nutné podle práva. Eh, realizace sebou nese určité problémy, o kterých se to dnes dopoledne hovoří, z nichž některé jsou dosti složité. Jsou zde problémy způsobené specificitou, specifičností Evropské unie. Protokol číslo 8 ukazuje, že autoři Lisabonské smlouvy ne, si byli vědomi těchto problémů, když řekli, že přistoupení musí respektovat specifickou povahu Unie a jejího práva. A kromě toho eh, přistoupení musí nechat netknuté pravomoci eh, Unie a rozdělení pravomocí mezi instituce. Rád bych také konkrétně pohovořil o jedné z těchto eh, výlučných specifických charakteristik Unie. A je to komplikace, která vyplývá z toho, že obecně Eh, eh, Unie působí respektive Unie působí eh, přímo na občana prostřednictvím jedině členských zemí a prováděcích opatření na úrovni členských zemí. I když existují samozřejmě nařízení, která se nežádají provedení nějakým dalším aktem do, do práva členské země, tak tak, tak tady jenom v případě nařízení mohou občané přímo eh, to napadnout. Eh, pokud eh, tedy ovšem by šlo o narušení základních práv, tak obvykle občan musí nejprve se obrátit na vnitrostátní orgány a mm, případně na soudy vnitrostátní. Pokud by občan nebyl spokojen v konkrétním případě s ochranou zaručenou soudcem vnitrostátním, může se obrátit na Štrasburský soud Eh, jakmile vyčerpal vnitrostátní opravné prostředky. A občan jednotlivec může nepřímo eh, spochybnit eh, akty Unie, které členská země provádí. Taková je dnes situace. To znamená, že jednotlivec, občan dnes za tedy, on tedy nebude zbaven možnosti obrátit se na Štrasburský soud po přistoupení k omluvě, Jakmile Unie přistoupí k umluvě, tak to bude vypadat úplně jinak. Unie bude moci být odsouzena Štrasburským soudem, pokud přímo či nepřímo eh, eh, bude tady napadán nějaký akt Unie. A samozřejmě dohoda o přistoupení bude muset řešit účast Unie v celém eh, postupu. Detailně se o tom také dnes tady hovořilo. Nicméně tady narážíme na jednu vážnou potíž. A totiž e, odpovědnost a základní funkci Soudního dvora Evropské unie, aby zajišťoval právo e, Unie, provádění práva Unie, včetně dodržování základních práv. A e, protokol číslo 8 žádá, aby přistoupení k umluvě Eh, nemělo dopad na eh, kompetence eh, institucí. A podle mého se to týká také této odpovědnosti soudního dvora. V tom scénáři, který jsem tady načetl, existuje jedna jediná možnost pro to, aby soudní dvůr se mohl ujmout této odpovědnosti a totiž to je cestou řízení předběžné otázce. Toto řízení zakládá možnost a v poslední instanci povinnost aby eh, vnitrostátní soudy eh, tedy zaslali, eh, požádali o řízení o předběžné otázce. Aby se stanovilo, zda daný akt Evropské unie je v souhlase se základními právy. Nicméně ehm, občané nemají přímo přístup k řízení předběžné otázce, je to vnitrostátní soud, který o tom srchovaně rozhoduje. Jednotlivec občan se může obrátit na soudce žádosti, aby využil řízení o předběžné otázce, ale nemůže je k tomu nutit. oproti tomu, co řekl pan profesor Žaké dnes odpoledne, já osobně se domnívám, že tady jsme konfrontováni s vážným problémem. Proč? Protože se mi zdá jen těžko přijatelné, aby soudní dvůr, pardon, Štrasburský soud, mohl odsoudit Evropskou unii za porušení základního práva, pokud by se Lucemburský soud neměl předtím možnost sám vyslovit v této věci. A kromě toho si dokonce kladu otázku, zda by tento důsledek nešel i proti eh, principu nejprve vyčerpání eh, vnitrostátních úpravních prostředků, jak to zakládá i umluva. A dovolte, abych se tady Eh, zmínil o rozsudku uh, souda z 3. Eh, září 2008 v případě teroristy, financování terorismu, kdy soud trval na respektování ústavních principů smlouvy, mezi nimiž figuruje i princip, podle kterého veškeré akty společenství musí dodržovat základní práva, s tím, že toto dodržení základních práv je podmínkou zákonnosti a přísluší soudu, cituji, přísluší soudu, aby kontroloval v rámci komplexního systému vnitrozemských eh, dopravních prostředků eh, zajistit soulad se smlouvami. Připadá mi eh, nutné ze strany soudu, abychom tak či onak zajistil mechanismus, který umožní, aby to šlo přes Lucemburský soud předtím, než se bude vyslovovat Štrasburský soud. Jaký mechanismus? První možnost by mohla být, abychom definovali vyčerpání vnitrozemských dopravních prostředků v této souvislosti v tom smyslu, že žaloba u Štrasburského soudu by byla možná jedině poté, co se, mohl, co se vyslovil Lucemburský soud v rámci řízení předběžné otázce. Samozřejmě, když vnitrostátní soud požádal o řízení předběžné otázce, je třeba tedy počkat, až to všechno doběhne. I to vnitrostátní řízení. Nicméně v případě této řízení předběžné otázky je vyloučen, um, a vyloučit tedy eh, potom možnost obrátit se na Štrasburský soud, tam je předpáne možné eh, v případě jednotlivců, občanů. Zejména proto, že eh, občané nemají kontrolu nad řízením o předběžné otázce. Občan nemá žádnou kontrolu nad použitím tohoto řízení. A žádat jako nutnou podmínku přípustnosti žaloby u Štrasburského soudu Eh, to, aby se vyčerpali nejprve eh, vyčerpalo, vyčerpala možnost řízení o předběžné otázce. To opět eh, z principiálního hlediska mi připadá obtížně připustitelné, respektive ne až tak z principiálního, ale spíše z hlediska praktického a možnosti proveditelnosti té věci. Myslím si, že to by byl reálný problém s dodržováním základních práv. pokud bychom eh, žádali nutně eh, vyčerpání možnosti eh, Lucemburského souda. A máme tady, tady dvě možnosti. Štrasburský soud by mohl říci, že žaloba je nepřípustná, protože nebyly vyčerpány vnitrostátní právné prostředky. V případě, že by se domnívala, že vnitrostátní soudce se měl obrátit na Lucemburský soud s předběžnou otázkou. Já uvádím tuto možnost, protože ona už se objevuje v judikatuře Štrasburského souda, soudu. Existuje rozhodnutí, nebo existují rozhodnutí, kdy Štrasburský soud ověřoval, zda eh, to, že nedošlo k řízení předběžné otázce, nebylo um, um, arbitra umělé rozhodnutí, uh, eh, své volné rozhodnutí. Jde o plnění uh, článku 6 umluvy. Uh, stejné kritérium volnosti potom uh, se řeší v mimořádných případech. Neměli bychom také ztrácet ze zřetele povinnost eh, vnitrostátních soudů, respektive to, že povinnost vnitrostátních soudů eh, žádá, to, že nepředmět žádá se, není vůbec absolutní. Eh, navíc žádat vyjádření o mm, evropském právu, abychom mohli rozhodnout ve vnitrostátní záležitosti. Dále přát si, aby Štrasburský soud vykonával přísnější kontrolu v tomto ohledu. To, mi, eh, to se mi nezdá být prosto problému, protože to by znamenalo, že tento soud by se potom eh, pod, detailně vměšoval do autonomní kompetence vnitrostátního soudu eh, požádat o řízení předběžné otázce Lucemburského soudu či nikoli. A navíc by Štrasburský soud potom by hrozilo, že by se dotknul samotného jádra mechanismu, řízeně předběžné otázky, což je vlastně ten uhelný kámen eh, celé té eh, stavby, celého evropského systému, kdy přísluší Lucemburskému soudu eh, vyslovat se o principech práva. Dále stěžovatel, že by stěžovatel měl alespoň požádat o řízení předběžné otázce, jinak by jeho žaloba ošetřovatelského soudu měla být prohlášena za nepřípustnou pro nevyčerpání opravných prostředků. Toto řešení se mi nezdá být adekvátním řešením reálného problému. Ale vzhledem k tomu, že nemáme dost času, nebudu zacházet do detailu, přece chci změnit ještě o třetí možnosti v těch pár minutách, které mi zbývají. Zdá se mi lepší počítat s mechanismem nejenom na úrovni Štrasburského soudu, ale nejprve na úrovni Unie, v první řadě na úrovni Unie. V tomto hledu bychom například mohli eh, pomyšlet na možnost eh, dát eh, Evropské komise možnost obrátit se na Lucemburský soud, aby se vyslovil k, ke slučitelnosti aktu Unie se základními právy nebo vnitrostátního opatření, kterým se vlastně provádí práva Evropské unie, pokud by e, stížnost nebo žaloba v takové věci již byla prohlášena za přípustnou Štrasburským soudem. E, komise se normálně musí účastnit takového řízení e, před Štrasburským soudem a měla by takto možnost vyhodnotit možnost obrátit se na Lucemburský soud. A pokud by se takto obrátila na Lucemburský soud, tak potom by řízení u Štrasburského soudu mělo být pozastaveno, dokud se nevysloví Lucemburský soud. V případě, že rozhodnutí tohoto soudu eh, by svědčilo o porušení eh, základních práv, tak potom by eh, řízení u Štrasburského soudu mohlo být ukončeno. A v opačném případě by se toto řízení prostě obnovilo. A nyní už uzavřu, pane předsedo. Chceme eh, to několika poznámkami jsem chtěl především eh, upozornit eh, a informovat o, problém, o jednom problému s přistoupení k umluvě, který mi připadá zcela reálný. Je to problém, na kterým se musíme zamýšlet a pokud možno nalézt řešení, které bude zakotveno v dohodě o přistoupení k umluvě. Děkuji. Děkuji ještě jednou jsme si uvědomili, že problémy jsou opravdu velmi složité, není to jednoduché. A vy nám osvětlujete celou problematiku, abychom se v tom mohli lépe zorientovat. A v poslední výměně názorů dám nejdříve slovo doktoru Engelovi, aby mohl představit své názory na návrhy, které zde zazněly v předcházejícím kole otázek. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Poslanec Dav mi se mě ptal eh, na to, kolik to bude všechno stát. A já bych chtěl odpovědět eh, dvojím způsobem. Napřed principiálně a potom eh, konkrétně. V první řadě jde o přistoupení nebo vstup Unie do Rady Evropy. Nejde tady o uzavření nějakého manželství, kde chudý ženich eh, očekává s napětím, jaké dostane věno od bohaté nevěsty. Jde spíše o to, že když se podíváme na rovnost obou stran, tak je to hlavně smlouva o zásadách. To je tak víme, že ani Evropská unie nemá vlastní prostředky, má jenom prostředky, které obdržela od členských států. Rada Evropy to tak má taky, ale Rada Evropy je mnohem menší než Evropská unie. A vstupem se také změní optika na některých ministerstvech zahraničích, protože peníze v rozpočtu Rady Evropy jsou posílány členskými státy a to má také nést nějaké politické ovoce. Obrovské pracovní zatížení Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. To nepochází z těch zásad, ale to pochází z eh, rozšíření na východ Rady Evropy, což byl předstupeň pro eh, rozšíření Evropské unie na východ. Po roce 89 mnoho, a já také s velmi velkým nadšením jsme byli svědky toho, jak celá Evropa se zavázala dodržovat lidská práva. A Rada Evropy chtěla, aby ty bývalé komunistické strany byly přijaty co nejdříve, nicméně je jejich státní struktury ještě nedostatečně ústavně zaručovaly, nebo prakticky ústavně zaručovaly provádění a dodržování lidských práv. Polovina těch řízení, které jsou dnes pořád čekají na rozhodnutí ve Štrasburku, pocházejí z té doby, protože rozhodnutí soudu a státních orgánů eh, nebyla vykonána nebo vymáhána ve členských státech. Kdo se představit, jak, se, jak asi pracovaly tehdy tyto instituce a deficity demokratických struktur v těchto východoevropských státech vlastně znamenaly, že Rada Evropy začínala s jakousi hypotékou. Když e, začal proces ratifikace umluvy, tak eh, Evropský soud pro lidská práva měl představovat páku proto, aby vnitrostátní orgány byly donuceny k reformám, aby tak dosáhly to standardu uplatňovaného eh, Radou Evropy. A tím vznikla ta obrovské, obrovské pracovní zatížení Štrasburského soudu. Globálně vzato je rozpočet Štrasburského eh, soudu jenom zlomek eh, celkového rozpočtu Evropské unie a je také pouhým zlomkem například Tribunálu pro bývalou Jugoslávii nebo Mezinárodního trestního soudu. Takže to soudní prosazení nebo kontrola lidských práv je relativně levnou záležitostí. A teď se dostávám k jednotlivým bodem, eh, které já považuji za velmi důležité. Například je to, v první řadě je to personál nebo zaměstnanci. Štrasburský soud by měl být autonomie v oblasti zaměstnávání a náboru. A pokud generální tajemník bude mít možnost zasahovat do personálního obsazení, tak je to potom politická otázka. A v krátké době to lze vyřešit a nebude to vůbec nic stát. Otázka rozpočtové autonomie, tedy toho, že Salzburský soud navrhne, kolik by chtěl mít a výbor ministrů rozhodne, kolik skutečně dostane, znamená, že by to neměl být generální tajemník Rady Evropy, který by měnil návrh rozpočtu soudu. Je to výbor ministrů, který za to přijímá zodpovědnost vůči soudu. A je to přeskoumatelné, je to transparentní rozhodnutí, podobně jako to funguje v Evropské unii, kdy eh, o rozpočtu rozhodují transparentním způsobem Rada a Evropský parlament. A proto si myslím, že bychom měli požádat více jasnosti. A co se týče statutu soudců, tady už Rada Evropy provedla první krok. Je to to paušální, to paušální odměňování bylo nahrazeno eh, jak eh, důchodovými právě, tak eh, ustanovením o mzdách. To je první krok, ale neměli bychom zapomínat na to, že je pro uč, za účinnost soudu nemá zpovědno, nemají zodpovědnost pouze soudci, ale i administrativa nebo kancelářství soudu, což se týká administrativních pracovníků a proto je potřeba tady provést nezbytná nezbytné modifikace. Myslím, že bychom měli zapomenout na to, že tady jsou určité zásady a peníze, které na to mají jít. Musíme si uvědomit, že Evropská unie bude velmi malou součástí toho celku. Nicméně významně bude politicky přispívat k tomu, že rozhodnutí výboru ministrů se tím zlepší a rozšíří a tím pádem bude zajištěna lepší ochrana lidských práv. Děkuji. A nyní bych dal slovo spoluspravodajce King Gall. Uh, Já mám otázku na pana soudce Timmermana, Timmermance. Já jsem velmi rád, že jste velmi podrobně popsal příslušný mechanismus. Dokázal jste tím, že v těch detailech jsou skryty velmi podstatné věci. Aby pro jednotlivce to může být zásadní. A v tom také spočívá to, jak eh, popíšeme přidanou hodnotu, kterou to bude mít pro občana. Pokud jsem byla schopná sledovat to, co jste říkal, tak to znamená, že je potřeba vyčerpat vnitrostátní opravné prostředky. To je v pořádku. A během tohoto procesu je potřeba požádat o předběžnou, nebo odpověď na předběžnou otázku od Evropského soudního dvora. Jestli jsem to správně pochopila, tak to není povinnost, aby vnitrostátní soud o to požádal, takže se může stát, že vnitrostátní soud to neudělá. A tím vzniká další problém. Ale i pokud požádá o toto řízení o předběžné otázce, a občan se potom obrátí k Štrasburskému soudu, tak už to v časovém vyjadření znamená 8 až 10 let. Když tedy občanovi řekneme, že má sice rotečnou možnost ale ta možnost bude přestat 8 až 10 let minimálně, tak to asi nebude snadno pochopitelné. Těžko se jim bude chápat, že je to pro ně něco dobrého. A proto bych eh, chtěla poprosit eh, vás všechny odborníky a my politici, to máme za úkol na našem výboru pro občanské svobody, abychom navrhli nějaký mechanismus, který by zaváděl flexibilnější možnosti. Konečně musíme zavést něco, co bude představovat přidanou hodnotu pro občany. A jak jsem říkal na úvod, měli bychom postupovat velmi opatrně. A opatrně bychom také měli vytvářet očekávání my neustále říkáme, jak je to strašně zásadní a já tomu skutečně věřím, že to je důležitá věc a že to udělat musíme. Ale vedle toho musíme vysvětlit občanům, jak budou moci skutečně využívat ty možnosti, které tím vytváříme. Než dám slovo kolegu Messerschmittovi, tak připomínám, jak už víte, že až skončí toto dopoledne, Výbor pořádá recepci zde před sálem, takže si tam budete moci dát něco k jídlu a dále diskutovat, pokud chcete, o těchto problémech. A nyní má slovo kolega Messerschmidt. Tak formand. Øhm, jeg vil gerne vende tilbage til et øh, tema, der já bych... Rád bych se vrátil k tématu, které zde bylo několikrát zmíněno. Je to skutečně klíčová otázka. Když máte spor, který se týká úmluvy o lidských právech, a jiných právních nástrojů, tak si klademe otázku, jaká cesta bude využita. Ta, která nabízí největší jistotu. Ale můžeme mít dvě strany, které mají různý náhled na dobro a zlo, takže si můžeme klást otázku, jaké právo je nejvhodnější. A abych uvedl konkrétní příklad a vrátil se k těm dánským karikaturám proroka Mohameda. Někdo by mohl říci, ano, náboženský aspekt je důležitý, náboženská svoboda je důležitá, ale někdo jiný by zase mohl říci, ne, důležitá je svoboda vyjadřování, svoboda projedu, projevu, takže by se měl uplatňovat článek 10. Já si myslím, že je snadné říci, že se použije ten právní zdroj, který zaručuje nejvyšší úroveň ochrany práva. Když neupřesníme, jaké jsou různé aspekty, které vstupují do hry, je velmi obtížné určit, které právo je nejvhodnější zda právo žalobce nebo právo žalovaného. Zatím jsme nedostali žádnou konkrétní odpověď. Pokud máte na jedné straně listinu základních práv a na druhé straně umluvu, co bychom si měli vybrat? Eh, Dobře, nyní tedy dáme slovo soudci Tibermancovi, aby reagoval na položené dotazy. Samozřejmě, pokud se někdo jiný z expertů chce vzít slovo, tak samozřejmě může. Pane předsedo, já bych rád reagoval na to, co říkala paní zpravodajka konkrétně, ale chápu. In English. No, a, že na to odpovím anglicky. Já jsem viděl, že jste si chtěl vzít slovo a chtěl si vzít slovo i další z našich expertů. A vzhledem k tomu, že poslední zpráva byla jeho, tak by možná bylo lepší dát vám slovo až nakonec, abyste mohli odpovědět na všechny věci zároveň. Prosím. Jen pár slov, pane předsedo, ohledně návrhu, které zde znesl soudce Timmermanse, aby se zachoval monopol práv nebo tedy monopol soudního dvora EU na výklad práva společenství. Já si myslím, že nejde o to, abychom tady eh, budovali nějaké složité mechanismy. Ty pro občany nejsou zajímavé, protože se jedná o případy, které jsou velmi, velmi vzácné. Proč? Protože Štrasburský dvůr nevykládá národní právo sám. Štrasburský soud to říká. V papírech máte veškerou judikaturu a tam se to jasně uvádí, tak je to pro případ, kdyby se strasburští soudci zbláznili a začali vykládat národní právo. Pro tyto případy bychom budovali nějaký takovýto mechanismus. A druhý případ, a zde nesouhlasím, ale to je normální mezi věci, já si nemyslím, jak říkal Olivie Deskuter, že techniky vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků ve světle současné judikatury Evropského soudního dvora pro lidská práva jsou zcela dostačující. Tady se říká, že nedůvěřujeme judikatuře Strasburského soudu a tak dále. Já myslím, že prostě akceptujeme současný systém. Vytvářet nové opravné prostředky, které by možná vyžadovaly revizi smlouvy jako takové, anebo uh, najít nějaká odvozená řešení, abychom dospěli k tomuto výsledku, to mně připadá velmi složité, abychom řešili případy, k nímž by docházelo opravdu velmi, velmi zřídka. Já důvěřuji soudcům a myslím si, že oni sami jsou nejlépe postaveni, aby našli řešení. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji a O slovo požádal profesor De Schutter, prosím opravdu velmi stručně, čas nás tlačí a chceme si vyslechnout také odpověď eh, soudce Timmermans, prosím. Děkuji, pane předsedo. Možná jen pár slov. Abych zdůraznil eh, jednu věc. Soudní dvůr EU nebude v pozici, která bude radikálně odlišná než jiné ústavní soudy členských států Rady Evropy poté, co EU přistoupí. Existují situace, kdy ústavní soudy nemají příležitost se vyslovit v Belgii, existuje ústavní soud a někdy soudci, kteří se na tento soud musí obrátit, to neudělají. A samozřejmě to belgický stát vystavuje riziku, že než se ústavní soud vysloví k určité otázce, tak se k tomu vysloví Evropský soudní dvůr. Není to tedy žádná anomálie. Mechanismus řízení o předběžné otázce, mechanismus, eh, který funguje mezi soudci, který není k dispozici zúčastněných stran, je mechanismus, který prostě v sobě toto riziko zahrnuje. Ale já bych chtěl přece jen zdůraznit, že je to povinnost pro národního soudce podat tuto žádost o vyřešení předběžné otázky. To není žádná možnost, je to povinnost. A pokud on se této uh, povinnosti vzdá, tak eh, vlastně eh, porušuje pravidlo. Nemůžeme vytvořit systém, který bude vycházet z toho, že národní soudce neudělá správně svou práci. To mně připadá opravdu jako velmi nebezpečná úvaha. Musíme vycházet z toho, že naopak svou povinnost splní. Soudce Timmermans navrhl mezi svými scénáři, že pokud Národní soudce nepředloží předběžnou otázku, jako to musí udělat v souladu s článkem 277 smlouvy fun- o fungování Evropské unie, tak eh, Potom, kdyby eh, jednotlivec chtěl předložit eh, stížnost nebo tedy žalobu o, u Štrasburského soudu, tak ta by měla být prohlášena za nepřípustnou, protože nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky. Tímto způsobem eh, na jedné straně hrozí své volnost, narušení článku úmluvy a na druhé straně vlastně zakazujeme jednotlivci, aby se obrátil na soud, který by mohl posoudit, zda byla jeho práva porušena. A třetí řešení, které zde bylo navrženo, mně připadá opravdu velmi těžkopádné že by se tím vlastně nereagovalo na skutečné potřeby žalobce. My máme tři, v podstatě čtyři procedury před Národním soudcem, před eh, Štrasburským soudem, mimořádné řízení, které směšuje řízení o předběžné otázce u Evropského soudu z iniciativy Evropské komise a můžeme k tomu také eh, doplnit eh, řízení nebo tedy žalobu Evropské komise proti členskému státu, který porušil svou povinnost. A já myslím, že zde zacházíme do směru, které nejsou realistické. Dobře, prosím, pane soudce. Après, après les at- ces attaques assez musclées, po těchto útocích, pane předsedo, jsem velmi rád, že mohu reagovat. Abych odpověděl profesoru de Skuterovi a vysvětlil toto nedorozumění. Já jsem rozhodně neba, nehájil tezi, kdyby v případě, že nedojde k řízení o předběžné otázce, Štrasburský soud musel prohlásit eh, tuto žalobu za nepřípustnou. To je první možnost, o které jsem hovořil a kterou jsem explicitně zamítnul. Takže rozhodně souhlasím s tím, že to by nebylo přijatelné rozhodnutí. Eh, začnu tím, co tady říkal Jean eh, Jacques. Týká se to těch složitých mechanismů pro případy, které budou eh, vznikat opravdu velmi zřídka. A navazuje to na to, co zde říkala i paní spoluspravodajka. Zda se nám ten proces příliš neprodlužuje a nekomplikuje. Já si myslím, že musíme říci, že jedním ze znaků Evropské unie je, že zde máme tuto dvojí cestu. Jakmile instituce EU přijme nějaké rozhodnutí, které je napadnutelné před soudem Unie, tak je to velmi jednoduché. Ta situace je velmi jednoduchá. Jdeme k soudnímu dvoru, řeší se to před soudním dvorem, a potom je otevřená cesta ke Štrasburskému dvoru, ale to je normální tedy situace. Ale pokud k té implementaci dochází na úrovni členských států, tak se ty věci komplikují. Ale to je jedna z charakteristik Unie, protože velmi často Unie jedná přímo na území členských států a právě tam dochází k problémům. Tam jednoduchá transpozice systému vyčerpání opravných prostředků není uspokojivá, protože je pravda, že je zde ústavní soud, který třeba není zapojen do určitého řízení, ale v členských státech jsou i nejvyšší soudy, které v zásadě, protože tady existují výjimky, ale které v zásadě by měly být obeslány ještě předtím, než se obrátíme na Štrasburg. Takže právě zde je zásadní rozdíl, protože zde není možnost eh, pro jednotlivce, aby se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie. Takže můžeme říct, že to není problém. Ale ano, problém to je, protože je to soud, který nakonec má tuto zodpovědnost. Není to otázka autonomie, nezávislosti, je to otázka zodpovědnosti soudu. Zodpovědnosti soudu chránit základní práva v Evropské unii oproti zákrokům a zásahům, které jsou neslučitelné s těmito právy ze strany institucí a zákonodárce. Takže neměli bychom soud zbavovat této zodpovědnosti a proto jsem předložil tento návrh a jsem velmi rád, že jsem slyšel tuto reakci, protože mám také možnost vyjasnit, jaký vlastně ten návrh je, v čem spočívá. Rozhodně to není žádný komplikovaný mechanismus, protože zde nebude žádné automatické propojení. A nejedná se ani o řízení o porušení povinnosti. Je to situace, kterou bychom měli teprve vyřešit, ne tím, že změníme smlouvu. Myslím, že stačí, když to vyřešíme v dohodě o přistoupení, protože je to přímo navázáno na problematiku, která se přistoupení týká. A co to tedy v praxi znamená? Znamená to, že dáváme možnost Evropské komisi, je to možnost, není to nutnost nebo povinnost. Jakmile Evropská komise zjistí, že se diskutuje o skutečném problému na základě žaloby u Štrasburského soudního dvora a neměl Evropský soudní dvůr příležitost se k tomu vyslovit, tedy ten Lucemburský dvůr, tak komise se může obrátit na Lucemburský dvůr a požádat jej o deklaratorní rozhodnutí, ale bude se to týkat specifických problémů, kde bude nějaký eh, skutečný skutečný problém skonstatován. Nemusí to být dlouhé řízení. Dokonce můžeme počítat s tím, že zde bude nějaký mechanismus urychleného řízení. To existuje i v jiných oblastech eh, v rámci Soudního dvora evropských společenství. Takže to je podle mě řešení, které má dvě výhody. Za prvé, Řeší se problém, že Soudní dvor EU by byl zcela vyloučen z celého řízení a za druhé se zde vytváří flexibilní mechanismus, který by nemusel být eh, náročný na čas. Děkuji. Děkuji. Myslím, že musíme uzavřít dnešní dopoledne. Trošku jsme přetáhli, takže děkuji tlumočníkům, že zůstali s námi. Budeme pokračovat ve 14 hodin a mezi tím prosím do předsálí, kde máme připraveno občerstvení.